Ladies and gentlemen, good morning. Dámy a pánové, dobré ráno. Takže musíme se pustit do práce, i když ještě brzy. Čeká nás poměrně dlouhé zasedání. A je mi ctí a potěšením vás eh, přivítat zasede na druhém dni zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu. Děkuji. A dalším bodem na pořadu jednání v podstatě zasedáme společně s um, výborem pro zahraniční uh, záležitosti Evropského parlamentu a máme tu čest mít tady místo předsedu AFETu za okamžik za AFET eh, také přednese úvodní projev s tím, že tento bod je spojen také s delegací eh, pro vztahy s panafrickým parlamentem, delegací Evropského parlamentu. A já tu chci vřele přivítat delegaci na vysoké úrovni afrických eh, poslanců, kteří se účastní na podnět eh, předsedy Tajanyho eh, konference na vysoké úrovni o vztazích mezi Evropskou unii a Afrikou, která se bude konat za několik málo dní. Vydáme se pak do Abidžanu, kde se budeme účastnit zasedání o parlamentním rozměru summitu EU eh, Afrika v dnech předcházejících mezivládnímu samitu a je více než na místě, abychom eh, i zasvětili i toto zasedání celé řadě různých událostí, otázek souvisejících s, s tímto nesmírně důležitým summitem. A tématem tohoto bodu je něco poměrně specifického. Um, ehm, EU Cup Sahel. Uh, Niger, mise, která je tam nasazená, um, která má za cíl Sahel Niger, ano, která má která má řešit mimo jiné i boj proti terorismu a organizovanému zločinu. A než představím naše, naše ctěné panelisty a než přistoupíme k projevům a rozpravě, tak chci požádat místo předsedu výboru AFED, aby eh, nám přednesl svůj, svůj úvodní projev. I would just like to underline from the AFED point Děkuji, ano, chtěl bych pouze zdůraznit z hlediska AFETu význam eh, regionu Sahelu pro eh, stabilitu eh, celé subsaharské Afriky a i sousedství, včetně zemí EU a Evropy obecně. Myslím, že to je velmi aktuální diskuse a my jsme téměř dospěli k konci afrického týdne, což byla iniciativa předsedy Tajányho. Na konferenci na vysoké úrovni včera jsme vyslechli zajímavé pro projevy o Sahelu, zejména o možnostech zajištění míru, stability a bezpečnosti v Africe. Ehm, velmi rádi budeme pokračovat nyní ehm, v této diskusi s vámi. Dnes všichni ehm, jsme si vědomi toho, co se v Africe stalo a vše má dopad na Evropu tak či onak. A proto Evropská unie musí zůstat velmi aktivní v regionu. Takže bez dalšího otálení bych opět vrátil slovo slovo tobě, Aně, ano, aby se představila naše eh, vážené hosty. Děkuji. Děkuji. A nyní bych eh, ráda představila eh, především a předně pana Berta Fermesena, který je zástupcem civilního velitele operace a náčelníka štábu Evropské služby vnější činnosti. E, srdečně vítejte. Naším e, druhým řečníkem je zcela speciálním hostem z Afriky. Je to pan Mohamed Anako. Je předsedou regionálního zastupitelství Agadezu. Situace v Nigeru je stále ještě nesmírně komplikovaná Eh, z hlediska bezpečnosti. Mise EU Cap Sahel Niger eh, vytvořila v Agadeši eh, jakousi svou výspu nebo misi a proto tento regionální eh, příspěvek eh, bude pro nás velmi zajímavý a také pohled. A v neposlední řadě pan Andrew Leibovic, který je eh, odborníkem Evropské rady pro zahraniční záležitosti. Takže bez dalšího otálení bych nyní chtěla dát slovo našim panelistům. Prvním je pan Bert Fermesen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové poslanci a poslankyně, je nám ctí představit eh, velitele civilní mise eh, pana Kennedyho, který je teď na který teď Iráku. Byl s vámi v březnu také, kdy jsme hovořili o e, pro, projektu regionalizace. Já jsem rád, že se můžeme účastnit této diskuse, protože tady bude společná mise AFETu a CD v e, Nigeru. Jak jste řekla, je to specifické téma, pokud dovolíte, abych byl trošku specifický tomu, co vlastně tato, čím se tato mise zabývá. Eh, civilní mise EUK byla zahájena na žádost eh, nigerské vlády v roce 2012 je součástí eh, strategie EU pro Sahel zajišťující bezpečnost, přispívající zajištění bezpečnosti v Sahelu. A její hlavní Oblasti činnosti jsou poradenská činnost a školení na posílení kapacit bezpečnostních, eh, vnitřních bezpečnostních sil Nigeru. Několik základních údajů. Paní Kiši Hendrickson, která vede misi od září, jak říkám, ta mise existuje od roku 2012 a stávající mandát běží až do července 2018, pak bude strategický přeskum v lednu příštího roku. Teď existuje asi 136 členů mise, kteří jsou přítomni 9, 95 mezinárodních a přes 40 národních. A tato mise má, něk, má vlastně dvě základní pobočky. Pokud jde o jejich základní cíle, tak je to podpora interoperability eh, bezpečnostních eh, sil Nigeru, to, to znamená, eh, to jsou policejní složky, četnické složky, a dále posílení politik lidských zdrojů, školení a logistického řízení. To je rovněž důležité regionální a mezinárodní koordinace. To jsou ty hlavní operační linie této mise. A v roce 2015 byl tento mandát pozměněn ještě směrem k podpoře eh, boje místních sil proti nelegální migraci a s tím souvisejících eh, nelegálních aktivit. EUCAP nyní pomáhá Nigeru s obzvláštním důrazem na oblast Agadeš eh, na severu, protože v tomto regionu se vyskytuje nejvíc bezpečnostních hrozeb a také eh, je vystaven nelegální migraci a pašování a převaděčství. Takže od 1. Eh, ledna letošního roku tam mi se zahájila školení a v případě potřeby i dodávání materiálu Nedávno například byla mise v Dirku eh, na severovýchodě eh, Nigeru, také u Libie a v Zinderu, což je na jeho východě země. A organizace těchto návštěv probíhá v koordinaci s nigerijskými orgány a nebudu vám skrývat, že to představuje často logistickou výzvu. Například ta návštěva Madama probíhala v koordinaci, v těsné koordinaci s představitelem Frontexu a e, členem mise EUBAM Libie. A e, od e, léta bylo rozhodnuto, že bude posílená mise v již aktivních oblastech, jako je boj s nelegální migrací a rovněž, že k zintenzivnění činnosti v oblasti boje proti terorismu a organizované trestné činnosti. Jaké jsou až dosud výsledky? Vlastně od svého vzniku my se zorganizovala 360 eh, kol školení, eh, k jimiž prošlo 8 tisíc osob na témata, jako je, je eh, například ilegální migrace, zatýkání, analýza důkazového materiálu a trestní vyšetřování. I když to není hlavní eh, podstatou ehm, mandátu této mise, tak bylo provedeno také realizováno 61 eh, projektů v hodnotě 3 milionů R, kde šlo například o vypracovávání po podrobných map některých odlehlých oblastí, eh, včetně některých terénních misí v terénních vozidlech. A e, po tom programu školení školitelů přešl, se přešlo k e, z, určité základní, základnímu školení v některých klíčových e, oblastech, jako je taktická, vědecká, technická složka policie a dále otázky poradenství bez, nigerské bezpečnostní síly jsou nyní schopny zvládat ně, některé, škol, některé druhy školení, což je důkazem pokroku z hlediska udržitelnosti. My se rozhodně roz, rovněž přispěla eh, k eh, regio, zavedení regionální služby, které dala k dispozici vybavení, materiál a rovněž eh, i, znovu i školení a ehm, ta, v, v, Inter Agadeš už funguje od eh, eh, ro, roku 2006 eh, v podstatě se konkretizovala vůle Evropské unie vytvořit jakýsi integrovaný přístup k celému regionu. Jaké jsou nyní perspektivy? Perspektivy této mise jsou následující. V, v, eh, na jaře 2018 eh, budou navrženy další směry a možné uspůsobení této mise podpora eh, nigerských orgánů, tak aby se mohli sami postavit o vlastní bezpečnost a bezpečnost populace v celé zemi. Zůstává i nadále hlavním smyslem činnosti mise. A pokud jde o otázku migrace, tak eh, tam osvětová činnost mezi vnitřními bezpečnostními složkami eh, a také armádními složkami ve věcech lidských práv bude i nadále prioritou. A konečně problematika související s bezpečností eh, je samozřejmě společná i pro další země v tomto regionu, takže přístup bude regionální. A nej, samozřejmě to znamená analýza eh, v podstatě eh, vnitřních a, eh, a bez, bezpečnostních potřeb a na základě toho bude CSDP působit i v dalších zemích. Tím vám děkuji za pozornost. Děkuji vám. A nyní se obracím na předsedu pana Anako. Prosím, máte slovo. Eh, eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Stění poslanci a poslankyně. Takže jsem předseda regionální rady Agadez. Byl jsem přizván na tuto konferenci, abych eh, přinesl určité svědectví o tom, co se teď děje v tomto regionu, jak to uvedl předřečník, pro ty z vás, kteří to neví, tak Agades je vlastně eh, eh, eh, ohraničen Libii a Alžírskem na severu, na východě Čadem. Je tam oblast Ander a Difa, tam vlastně působila Boko Haram na, to tedy na východě, na západě Mali. A je to skutečně poušť. Dvě třetiny Agadeš jsou pouštního charakteru. Což je, je to obrovský, obrovská plocha, jako moře, je to prostě rozsáhlá plocha. A naše bezpečnostní síly nejsou schopni celou oblast zajistit. Protože Nigeru je milion šestset kilometrů čtverečních. A tohle vlastně je velká část toho, takže není, není eh, tak snadné to zajistit z bezpečnostního hlediska. Takže naše vláda právě proto požádala Evropskou unii o nasazení kap Sahel, že tehdy byli v Mali. A na regionální úrovni jsme také využili eh, příležitosti návštěvy paní Mogherini, kdy jsme vznesli eh, ještě zvláštní žádost, protože populace a řekla Mogherini, paní Mogherini, no dobrá, tak Eh, Evropská unie aktivní v tomto regionu, ale je potřeba, aby to bylo něco konkrétního. Aby eh, tu existovala nějaká skutečná přítomnost, nějaká blízkost Evropské unie. Protože Agades je velice daleko, je to periferní eh, oblast, tisíc kilometrů od hlavního města a my víme, že postupy Evropské unie jsou velmi těžkopádné, takže jsme eh, dost dlouhavé, takže jsme požádali, aby eh, prostě exist, vzniklo nějaké zastoupení vzhledem k tomuto kontextu současnému, to znamená bezpečnostnímu. Takže Kap Sahel eh, tím byl ustaven a já vás mohu ubezpečit, že to skutečně eh, bylo eh, i pro partnery signálem, protože oni eh, předtím váhali mít zastoupení v Agereši kvůli, kvůli aktivitě rebelů a po popádu Kadáfího samozřejmě z toho vznikly všechny ty následky, o kterých je dobře víme. Pak to, co se stalo v Mali, když všichni se báli eh, na, eh, na únosu rukojmích a tak dále. Všichni se eh, totiž báli do Agadeše vůbec jet. A díky EUCAP Sahel se nám podařilo um, obrátit na oblast pozornost um, partnerů a dokonce někteří z nich se tam usadili. Takže chci vyzdvihnout tuto iniciativu, to je první bod. Druhý spočívá v tom, že Kap Sahel, EU Kap Sahel je pro nás vlastně zastupitelstvím Evropské unie v Agadeši. Je to jakási emanace Evropské unie pro nás. Takže my e, jsme, tedy došlo k vyčlenění představitele, který se zabývá ekonomickým rozvojem. Má tam e, prostě svůj vlastně úřad, svůj kancelář takže ten kontakt je pak přímý. Dialog je přímý. A budeme žádat, aby zástupce Evropské unie v Agedeši měl eh, daleko významnější, reálnější a pragmatičtější náplň, protože je to zástupce Evropské unie v Agedeši že musí eh, být eh, zodpovědný za konkrétní mise, přesně definované mise. Pokud jde o tu civilní misi, tak je třeba říci, že naše obrané složky již nyní eh, mohly využít školicích aktivit, které probíhají každý den, materiální podpory, to je také velmi dobrá věc a víme, že Agreš není čelí té významné migrační vlně problematice, eh, která často má nešťastné eh, negativní dopady, takže proto musíme nadále posilovat bezpečnost. To je velice citlivá eh, záležitost. A když je křižovatkou, jakýmsi průsečíkem mezi západní Afrikou a Magrebem. Takže to z hlediska migrace je samozřejmě eh, předpokladem pro vznik problémů. Občané z západní Afriky, když eh, opouští své země původu, tak se dostanou do Agadeše. Protože to je součást oblasti CDAO, to znamená, že o, tito občané ze západní Afriky mohou volně cestovat až, až k Madama. To je libyská hranice. Čiže tam je určitá dohoda mezi těmi státy, eh, kde je možný volný pohyb. Bohužel, naše vláda přijala, odhlasovala zákon, Eh, podle kterého je nutno bojovat s migrací. To znamená, že všechny osoby, které přímo nebo nepřímo jsou zapojeny, jsou vlastně mimo zákon, pokud se podílí na migraci. A oni jsou převáženi do Libie. Tam, se, tam, tam je převážejí. Dřív to byly karavany v 11. Eh, století, eh, v Timbuktu, Ghana. To byly karavany. A dnes, dnes tam jezdí katkaty, je to moderní, modernizovalo se to. A takže ta doprava je dnes velmi rychlá. No a od Agadeše tito západoafričané jsou převáženi do Libie. S tím, že víme, že Libie de facto neexistuje. Neexistuje jako stát. Libie zmizela z mapy po pádu Kadáfího. Jsou tam jen milice, každá vytváří svůj, utváří své vlastní zákony v, v zóně, které kontroluje. A ta hranice s Libií, ta není již hlídaná, protože tam není žádný stát, který by zajišťoval ostrahu. Takže prostě ráno vyjedete z Agadeše, a v 6, tedy ráno v 6 vyjedete a pak prostě jedete, jedete a e, pak e, další den jste v Libii. A to, to, to tady bylo před rokem 2005, kdy to bylo běžné, ta migrace v oblasti CDAO, to bylo prostě běžná záležitost, nebyla proti tomu, e, nebyly proti tomu žádné zákony, normy. Ale teď o, o, od roku 2006 a dál s tímto zákonem, tak lidé, kteří převádějí migranty, se bojí, že budou zatčeny eh, obranými eh, a bezpečnostními složkami. Takže oni obcházejí, eh, vytváří nové trasy, nové cesty. No a samozřejmě při vytváření nových cest eh, se vystavujete nebezpečí. Pouště je jako moře. Můžete se tam ztratit navždy. Když se vám porouchá auto, tak už vás nikdo neuvidí. Takže od té doby, co existuje tento zákon, tak se dějí takové věci a nikdo není schopen říct, kolik lidí tam přijde o život. To se zjistí až po několika letech. Takže to je jeden z problémů, kterým nyní čelíme. Buď se ta migrace nějakým způsobem eh, zlegalizuje, sformalizuje. Musíme to nějakým způsobem spolu eh, pro, probrat, prodiskutovat, jak zvládat, jak řídit tuto migraci. Musí existovat nějaké praktické modality. Pokud já jsem eh, je, ze Senegalu, chci do Evropy, mám sen, no tak samozřejmě hledám nějaký mechanismus, jak se dostat do Evropy. Ti lidé, kteří sem jedou, oni tady nechtějí nutně zůstat, oni pak chtějí investovat zpátky do Afriky. Takže o co vás žádáme z hlediska spolupráce mezi EU a Afrikou, to je vlastně zajištění určité. Pokud chceme bezpečnost, musíme prostř- mít prostředky, protože ten prostor je prostě e, e, obrovský, rozsáhlý. Dro- drony v Madamě jsou drony, ale ty to nezvládají. Bezpečnost e, není zajištěna zbraněmi. Nejde o zbraně. Takže, jak říkám, to je to, co čekám od mise e- EUCAP Sahel. Ale samozřejmě jsou tu tedy vojenské složky, tam to je ten problém, ne ti běžní občané, ale musí existovat nějaká, nějaký kontakt s civilisty, protože je to přece civilní mise musíme oslovit uh, civilisty, kteří také musí být školeni, nejenom uh, vojáky. Protože ne, nelze kontrolovat tak obrovský prostor, pokud není populace při vás, pokud nestojí na vaší straně. Jde o eh, prostě zvládnout spravodajství. Existuje tam regionální výbor míru pro mír, který E, v podstatě se, se stává ze všech zástupců různých zájmových skupin regionu. A je, zabývá se prevencí a řešením některých konfliktů, včetně e, třeba některých e, konfliktů mezi komunitami, které se tam řeší, třeba Tuaregové a tak dále. No a takže my jsme je poprosili, my tedy chceme tímto, prostřednictvím tohoto výboru řešit celou řadu různých otázek, i včetně migračních. Hodně jich se jich vy, vy, vyřešilo tímto způsobem. A určitě budou ještě otázky, takže já jsem zatím chtěl jenom EUCAP, k EUCAP e Sahel říci, že bych si přál, aby eh, více posílili tu civilní složku styku s civilisty. Je nutno informovat co nejvíc občanskou společnost. V otázce migrace a dalších věcí, vzhledem k tomu, co se teď děje v Libii, je nutno předcházet, eh, nevíme, jaká jsou ta eh, rizika. Ale s tím novým, s tím zákonem, který máme, tak ti, tito lidé prostě žili z té migrace a to se jim najednou zatrhlo, zabloko, zablokovalo. Ten zákon se teď uplatňuje kolik? 5-6 měsíců. A my jsme prostě si přáli, aby došlo k nějakému přeškolení těchto lidí, kteří se živili transportem eh, těch eh, eh, migrantů. Aby byli nějakým způsobem přeorientovaní. Je nutno je obrátit k nějakým jiným legitimním aktivitám. Sedm, teď tam je sedm tisíc minimálně mladých eh, eh, lidí, lidí, eh, kteří jsou tam na té, v tom pohraničním regionu. A je potřeba je nějakým způsobem pře, jak si, přeškolit, pře, rekvalifikovat a na, my jsme nás tam po, po, několik set lidí se nám se, tam bylo zadrženo. A teď, teď je tu další otázka, a to je tedy o převaděčství, e, mm, obchod s lidmi. Ehm, tito lidé jsou všude, jsou to sítě. Ty e, země původu těch migrantů a těch. E, tak to je prostě vždycky síť. Ten, první, který je eh, kontaktován, který potom orientuje eh, ty lidi, nasměruje a tak dále. A jsou, jsou ti to lidé v Evropě, jsou v Libii, jsou eh, to dlouhé řetězce. Pokud máme bojovat proti těmto lidem, tak to, tak to se dá jedině globálním, globálním přístupem. To nejde zasáhnout jenom na jednom místě. V Senegalu, v Agadeši, v Libii nebo v Evropě. Musí to být všude zároveň. Děkuji vám, pane předsedo, za velmi um, otevřené uh, otevřený způsob předání informací a způsob, kterými s námi sdílíte. A nyní dám slovo panu Andru Obi Lebovicovi, který je výzkumníkem v Evropské radě pro zahraniční záležitosti. Máte slovo. Uh, děkuji paní předsedkyně a děkuji podvýboru za pozvání na eh, toto setkání a na možnost prezentovat tady. Já doufám, že Eh, eh, diskuse zde vygeneruje informace, které pomohou i eh, v rámci té následné mise. Jaká je situace v Nigeru s ohledem na ty věci, které výbor zajímá a jakou úlohu má EU v Nigeru? Předtím, než začnu, tak chci zdůraznit, že je v tomto, klimatu, v tomto regionu velmi obtížné politické klima po uh, arabském eh, jaru a eh, Niger se nachází ve velmi obtížné situaci a, a částečně je schopen řešit to díky mezinárodní, uh, uh, mezinárodní pomoci, ale zároveň i díky vlastnímu profesio, profesionálnímu uh, přístupu místních představitelů a, a a politiku. Já jsem se setkal v Nigeru s evropským, eh, jako součást evropských delegací se eh, zástupci tě, eh, jak Nigeru, tak Evropské unie a ta práce EU je tam velmi oceňována. Čtyři vojenské převraty proběhly v Nigeru od nezávislosti, ale zároveň se zde daří udržet sociální soudržnost, eh, která brání eh, civilní občanské válce, kterou zažívá Mali třeba již až do dneška. A to je díky tomu, že komunity spolu dobře spolupracují a vláda a místní aktéři k tomu velmi eh, dobře přispívají, jako právě pan Anako. Vláda se tež od 90. let pokouší eh, přenést pravomoci na místní zprávu, ale za a po, posilovat eh, neformální sítě, které zmírňují eh, místní napětí. Ehm, to je činnost Vysokého úřadu pro konsolidaci a zachování míru a vedle toho existují různé rady ehm, premiéra a prezidenta. Je to funkční systém, ale není dokonalý a je vystaven velkým tlakům. Vláda má dostatečně je dostatečně eh, flexibilní, aby, ří, eh, aby řešila některé ty místní problémy, jak říkal pan Anoko. Eh, to jsou například spory mezi různými skupinami těch převaděčů a překupníků, které se podařilo jaksi uklidnit a skrotit. Zároveň vláda se snaží o integraci margi, Eh, marginalizovaných eh, skupin, zejména eh, skupin Tuaregů. Při několika lety jsem se účastnil Eh, prvního koncertu tuarekské hudby v Jame a když tam dnes přijdete, eh, tak většina hudby, kterou tam uslyšíte, je hudba tuaregu, ale je to nedokonalý systém, který se snaží řešit nedostatek eh, skutečného vládnutí a řízení, které chybí a země, zejména na severu, je předmětem organi- nebo působení šíření organizovaného zločinu. Eh, armáda je eh, složená z jenom některých částí společnosti a pokud se má udržet jakýsi pořádek v zemi je potřeba, vláda eh, někdy i toleruje určité ty pašerácké operace a operace organizovaného zločinu a to vede i k nárůstu korupce mezi samotnými, tedy těmi eh, vládoucími složkami my se zaměřujeme hodně na severní uh, Niger a Agadeš, ale ten systém, jak jej popisuju, nezvládá ani jiné oblasti v zemi a vláda a vojsko jsou pomalí a ta, uh, dosti uh, někdy i rigidní při řešení těchto uh, si, uh, situací. A za poslední dva uh, roky asi 50 útoků džihadistů a různých uh, milicí. Takže snaha udržet bezpečnost může být možná efektivní, eh, není, nemůže být náhražkou za eh, nižší složky vlády a je třeba se více zaměřit na místní a celostátní politické otázky a zkusit nastolit skutečnou vládnou, skutečné vládnotí, eh, nejenom posilování těch klíčových institucí. To je důležité, ale zároveň musíme vědět velmi dobře, jak stát funguje a jaká aliance má. Otázka migrace a jak tato otázka dopadá na ty věci, které zmiňuji. Migrace a pašování e, lidí od roku 2015 vzkvétají, e, nabízí to práci a určitý zdroj obživy těm lidem e, na severu, ale vzniká tu také konkurence těch různých sítí. Tyto sítě, pokud se dařilo, tak fungovaly jedna vedle druhé, jenom s malými napětími, ale zejména od té doby, jak někteří ti eh, pašeráci zasahují dále a dále do vnitrozemí, tak se tenze zvyšují a navíc vláda se snaží těmto eh, činnostem eh, zabránit, rozbít ty sítě a to poškozuje i ty komunity, které na nich závisejí nejenom v jejich příjmu a živobytí, ale vůbec v práci a důstojnosti pro mladé lidi, kteří kteří by chtěl, kteří zde vidí určitou míru eh, svobody. A když zde hovoříme o různých vzdělávacích a školících programech, je to otázka nejenom ekonomická, ale je to otázka i určité důstojnosti a způsobu života, který mladí lidé eh, chtějí. EU investuje do Agadeš eh, velké sumy a pomoc a budování kapacit jsou součástí EUCAPu, ale to nenahradí nahradí tu ztrátu v příjmech, ale také ztrátu eh, svobody a řekněme ztrátu eh, nějakého životního cíle. Mm, napětí mezi těmi jednotlivými eh, komunitami také samojistě nemůže vést nějakému zlepšení životního, životní situace. Ty objemy eh, stovky možná, eh, eh, desítky, možná stovky milionů eur představují určité riziko pro plítvání s těmito prostředky, možné plítvání, možnou korupci a určité sliby místnímu, místní populaci, kteréž to sliby nebývají často dodrženy, protože i ta očekávání je třeba naplňovat, jinak to vede k velkému zklamání. A migrace je třeba třeba si pamatovat, je eh, běžnou součástí života v tomto regionu, eh, tak si lidé eh, často zajišťují obživu a přežívají a snaha omezit migraci je velmi narušující nejenom v severním Nigeru, ale i nad rámec severního Nigeru. Takže třeba, že chápu politické eh, imperativy, že je třeba řešit migrační krizi, není možné tyto problémy jenom hodit zpátky na ten region a zároveň tvrdit, že řešíme k, eh, eh, kořeny těchto problémů. Takže je třeba si říci jasně, co ta angažovanost, čeho má Eh, dosáhnout. Eh, absorpční kapacita v severním a středním Nigeru je omezená a ty programy, které EU zavádí, vlastně neřeší ty eh, příčiny přílivu migrace do Nigeru. Eh, pokud peníze nebudou eh, spravedlivě rozdělovány, dojde k eh, podrývání důvěry k místní orgány a mm, bude to nutit ty pašerácké sítě do jiného typu obchodu, například obchodování s drogami. A to by mohlo též narušit tu velmi křehkou rovnováhu a smíření, které tam existuje, o kterém jsem mluvil na začátku začátku. Mohlo by to vést tež eh, k vytlačení těch pašeráckých sítí na některé nebezpečnější eh, trasy a eh, do větší konkurence, což vede k násilí a mohlo by to migranty vystavit většímu riziku. Budování kapacit může na pomoci řešit tyto problémy, ale dokáže určitou, jenom určitou část řešení. Nemůže řešit všechny ty příčiny ekonomické, sociální sociální a další, které leží za to, tímto problémem. Děkuji mnohokrát za tento příspěvek. Máme, máme poměrně komplikovanou protokolární strukturu debaty, ale než dám slovo jak evropským, eh, tak africkým eh, poslancům parlamentu. Chtěla bych poukázat ještě na přítomnost eh, předsedy delegace EU s africkým parlamentem, pana, pana Gálera. Prosím, máte slovo. Děkuji. To byly velmi informativní a také názorné přednášky zejména pokud jde o naši misi eh, v místě a také projev pana Anaka a také analýza a eh, popis situace pana Lejbovice. Myslím, že eh, to vyjevuje, že zaměření na město Agades a tuto misi samotné není ještě řešením mm, všech problémů, které s tím pojí, ale že budeme muset dlouhodobě a také komplexně se angažovat v celém regionu. Všechna dílčí opatření jsou samozřejmě správná, ale pokud nebudou zasazena do skutečné koncepce, která bude mít dlouhodobého trvání, tak to nepovede k úspěchu. Eh, vzpomínám si, že již v roce 2011 Evropská unie údajně nebo fakticky vypracovala strategii pro Sahel. To bylo v roce 2011, opakuji. A přesto máme dojem, že eh, se ocitáme teprve na samotném začátku, tváří v tvář eh, velikosti problému. Takže eh, nyní nejenom s ohledem na summit EU-AU, ale i Poté dlouhodobě potřebujeme tady angažovanost ze strany komise, rady, členských států se problémům postavit a řešit je ty jednotlivé otázky, které eh, budu nyní pokládat, určitě nevyřeší eh, celou problematiku jako takovou, ale přesto by mě leco zajímalo. Pane Fersmesene, vy jste se zmínil o tom, že mezi časem už i malíské eh, kvalifikované síly mohou cvičit malíce pro úkoly, s nimiž se počítá. A tak se táži, zdali skutečně v praxi, v terénu mezi policejními složkami je eh, patrné jiné chování a jednání v tom smyslu, eh, že se operativně už postupuje eh, proti obchodníkům s lidmi a převaděčům. Dá se vyčíst i z číselných údajů, že se něco mění. A pak naopak otázka na pana Anaka. Obyvatelstvo Agadeze pro ně přece tato situace musí být zátěží na jedné straně, protože tudy prochází tolik eh, lidí a na straně druhé jsou tam i taci, kteří eh, z toho těž, těží, protože na tom vydělávají peníze, ať už prodejem potravin nebo eh, poskytováním ubytování nebo jiným způsobem vydělávají z těch lidí e, putujících Agadešem e, peníze. Takže asi nemůžou mít z definice ani zájem na tom, aby se situace změnila. A pak se nabízí otázka, e, zdali my společnými sílami s nigerskou vládou můžeme nějak eh, vyvinout alternativní ekonomickou činnost, aby toto obchodování s lidmi nezůstalo hlavní výdělečnou činností obyvatel regionu. A pak, protože bylo tak hezky popsáno, jak daleko zasahují ty sítě do jednotlivých eh, regionů, máme vůbec možnost i v místech původu těch lidí, to znamená, než dorazí do Agadeze, eh, spolupracovat s úřady v takové míře, aby i místní orgány, úřady měly zájem na zastavení převaděčů. Jednou mi jeden kolega z tohoto regionu řekl, že problém spočívá v tom, že převaděči, když vyzbírají peníze od těch, kteří chtějí uprchnout a vydávají se na cestu, tak s těmi penězi musí napřed eh, podplatit místní eh, úřady. Nedalo by se to obrátit? To znamená, že úředník, který zastaví nebo dopadne převaděče, za to dostane finanční odměnu. Ano, samozřejmě, pak by se Češi, nebo jste snad na straně převaděčů, nebo co? musíte si přece uvědomit, jaká je reálná situace, že eh, lidé musí mít zájem na tom, aby se něco takového dělo. A když já jako úředník se buď nechám eh, skorumpovat převaděčem, anebo dostanu odměnu za to, že toho převaděče dopadnu a udám, pak eh, se dá mnohem lépe zorganizovat a zjednat náprava, když se zajistí, eh, že ten úředník tedy bude odměne, odměněn a pochválen, než aby se sám zapojil do eh, trestné činnosti. Tyto eh, podněty mi vlastně byly sděleny, zprostředkovány místními lidmi, ale my samozřejmě na to jasnou odpověď nemáme. Děkuji. Děkuji vám. A nyní bych ráda dala slovo africkým poslancům parlamentu a omlouvám se, pokud se dopustím chyb. Byla jsem informována, že pan senátor Gomel není přítomen a proto prvním, kdo promluví, bude pan senátor Vakili. Omlouvám se, pokud jsem vaše jméno nevyslovila správně. Ne, nejsem informována o vašem prvním jménu. Prosím. Uh, thank you, Mrs. Chair. My name is... Děkuji. Já se jmenuji z nigerijského senátu a je mi e, skutečně ctí moci pohovořit o e, problematice terorismu a organizovaného zločinu. My e, v Nigerii samozřejmě se snažíme zaujmout pozici k tomu, co se děje, to znamená eh, povstalecká aktivita Boko Harem, ta skutečná vandalizace, které dochází, eh, nelegální pašování zbraní, nelegální eh, obchod s lidmi, že, muže ženami a další věci. Nigeria je, Nigeria je nejlidnatější zemí Afriky. Je to regionální velmoc a cokoliv, co se v Nigerii děle, děje, by mělo eh, být předmětem zájmu nejenom pro západní eh, Afriku, ale eh, pro všechny z nás, protože ty problémy, které vzniknou, budou příliš velké na to, aby je ostatní země zvládly. Máme vlastní interní problémy, které souvisí s přes hraničním nadnárodním zločinem. IPLB jsou někteří lidé, jsou tu někteří lidé, kteří se snaží eh, získat nezávislost na nigerijském eh, státu. Někteří z nich se skrývají zde v Evropské unii, mají dvojí občanství. A my se snažíme je eh, stíhat, ale někdy je to problematické, někdy staví překážky vlády Evropské unie. Je, je tu také problém Boko Haram. To není otázka islámu to, oni, co oni dělají, je islámské. Islám je mír, ale eh, takže z těch zjištění, z toho, co máme, oni prostě se stávají z nadnárodních sil, nejsou to jenom Nigerici, jsou i z dalších eh, zemí západní Afriky a eh, mimo dokonce africký region. Dokonce jsme zatkli i mezi příslušníky Boko Haram i Eh, příslušníka jednoho evropských států. Takže není to otázka náboženství. A jsou, dochází k těm únosům, kdy eh, samozřejmě my jsme obětmi a jakožto parlament eh, naše schromáždění zavedlo zákon, podle něhož je, se vztahuje trest smrti Eh, na únos. Ať už ten člověk přijde o život nebo ne, protože tu potenciál eh, toho, že, že ta oběť únosu může přijít o život. Do Nigery se dostaly eh, ilegální zbraně, některé z nich z Evropské unie, některé od, z, z kandidátských zemí Evropské unie. Ehm, dostaly se k nám celé balíky zbraní, z některých eh, potenciálně budoucích eh, zemí Evropské unie, jiné z Iránu a z dalších míst. Snažím se eh, tak trochu popsat o organizovaný zločin, k němuž dochází v Nigerii. Ni- Ni- Nigeria, Nigerie má takové velké bratrství, protože hodně ekonomik jiných afrických závisí na Nigerii. A skutečnost, že máme eh, smlouvu, která eh, zajišťuje eh, možnost liberalizace obchodu a volný pohyb zboží a služeb znamená, že někdy zboží, které se dostane do toho, tohoto státu, je, se, je pašováno a samozřejmě museli bychom uzavřít pak hranice a e, upozornit naše sousedy, že pokud dovolují takovéto aktivity a přísun těchto ilegálních zbraní a pomáhají tím e, povstalcům, tak e, my samozřejmě nemůžeme, nemůžeme to, toto připustit. Teď jde o to, když se podíváme, co se děje, také máme také máme zločin proti, tedy eh, zákon proti kyberzločinnosti eh, a máme eh, také zákon proti praní špinavých peněz, který vstoupil v platnost před dvěma lety, kdy, který se zabývá praní špinavých peněz a s tím souvisejícími zločiny, které z toho vyplývají. Ale když eh, naši představitelé navštěvují jiné státy, eh, tak my vždycky říkáme, že abychom zastavili terorismus, musíme zastavit korupci. A ti, kdo eh, získávají pří, ty pří, příjmy výnosy z korupce, samozřejmě je, je důležité tyto příjmy, tyto výnosy za, zastavit, zabavit a dostat je zpátky do země. Nebudu zmiňovat žádnou z konkrétní země, ale jsou některé země k tomu e, přispívají. E, například, když Nigerici si e, ko, koupí majetek někdy, tak zákony v Evropě v některých zemích neumožňují Eh, a, aby se deklaroval, aby se někdo dověděl eh, tuto záležitost. A pak eh, už je to ztracené na základě dědického zákona, už se to pak dostává mimo. A přitom jsou to peníze, které vznikly z korupce a dostaly se do vašich, do vašich zemí. Dokonce i prostřednictvím firm, které, byly, které jsou řízeny některými našimi občany. A pak otázce Boko Haram když pan prezident navš- byl na návštěvě eh, vznik, vznikla mm, eh, tedy eh, nadnárodní síla, která byla, měla velitelství v Čadu. Jenže pořád je to problém, pokud jde o míru spolupráce. Víte že, víte, že jsme v anglofonii a jsme obklopeni frankofonními zeměmi. Takže to je, je to někdy komplikuje tento boj s terorismem pak jsou tu samozřejmě sociál, socioekonomické podmínky, které vedou k někdy k marginalizaci a které vytváří podhoubí, eh, například v nigerské deltě, kde se těží ropa. Tam vláda přijala určitá opatření, aby, eh, je to zákon o ekonomické obnově a růstu, který vydal pan prezident, který, se, který vyřeší některé z těchto problémů do roku 2020 eh, budou tyto problémy zmírněny. A takže máme rozvojovou komisi, která se bude zabývat rehabilitací, rekonstrukcí, reintegrací tohoto regionu. Protože jsou tam velké přírodní zdroje, minerální bohatství, nerostné suroviny a ty by mohly přinést mír a mohly by pak zabránit eh, eh, motivaci lidí, kteří se pak vstupují do, těch, eh, do těchto gangů. A pokud jde ještě o ECOVAS, tak tam se vlastně schází ty bezpečnostní předáci afrických států, kteří spolupracují, zabývají se problémy, které si zasluhují společné řešení. Ale my nechceme od Evropské unie jenom nějakou pomoc, ale chceme eh, to, čemu se říká tedy aid jako podpora, ale chceme eh, pomoc z hlediska možná eh, budování kapacit. Máme například letadla, které jsme, jsme koupili od některých států Evropské unie, ale jsou zastaralé. Potřebujeme, potřebovali bychom nové. Takže potřebujeme, pokud, pokud máme se bojovat s terorismem, musíte nám pomoct s vybavením, se sdílením informací, školením, jak jsem říkal. A teď se dostáváme k otázce, otázce hm, pašeráctví a převaděctví. přišli jsme o miliardy v důsledku tohoto jevu. Často nigerijské dívky eh, jsou eh, zneužívány, je pošlapávána jejich důstojnost. Ale Evropská unie to vždycky nebere v potaz. Jak trestáte tyto lidi? Pokud jsou tam eh, například v Itálii někde jako sexuální pracovnice, tak eh, eh, často nejsou potrestáni ti skuteční viníci, ale ty oběti. Máte k tomu co dodat, Mohamede? My vám, my vám dáme slovo postupně dáme slovo eh, poslancům Evropského parlamentu a dáme slovo vám, eh, to znamená pan africkému eh, parlamentu a poslancům africkým. Nyní je tu paní Lezing, již dávám slovo. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji vám. Já se pokusím do svých poznámek zahrnout i to, co jsme včera, ale počkám, až si všichni nasadíte sluchátka. Takže zařadit do svých poznámek i to, co jsme včera vyslechli o situaci v Mali a co se dozvídáme nyní. Prostě musím říci, že se čím dál víc eh, táží, co my jako evropští politici vlastně děláme. Mám eh, dojem, že postupujeme podle metody eh, uříznout ze hlavu a pak sledujeme, jak vyrůstají tisíce nových hlav když budeme hodnotit eh, tehdejší politiku Gaddafiho, co se tehdy vlastně stalo, eh, pak dospějeme k tomu, že skutečně mm, mm, jsme přišli o eh, jednu meduzinu hlavu, ale tisíce dalších dorostlo. Migrace pouští, právě zaznělo, že pouští je velkým mořem a zaznělo zde, že mnozí lidé přicházejí o život v tomto pouštním moři a my přitom tleskáme eh, výsledkům eh, eh, izolace Středomoří, že tam umírá tedy více lidí, nebo více lidí tam, pardon, méně lidí umírá tam, ale více lidí umírá v poušti. Budujeme jednu zeď za druhou, rozšiřujeme hraniční režimy, vracíme lidi, ale co se stane? Sice těch zdí přibývá, ale pak na to naroubujeme příklop z hora a každý ví, že tento eh, parný hrnec dříve nebo později eh, vybuchne. Nikdo nemá asi z nás tušení, ehm, eh, co se v tom regionu děje a že je zapotřebí provést skutečnou hloubkovou analýzu a vypracovat pak skutečnou strategii, která bude obsahovat i něco více než pouze ehm, obranu před migrací. Opakovaně se užívá slova eh, irregulérní migrace nebo ilegální migrace, proti níž musíme bojovat. Pak se říká, že je nutno dbát o ochrany lidských práv. My máme ale přece lidské právo na azyl. A kdo vůbec posuzuje, eh, co je legální a ilegální migrace? Eh, pak se eh, říká, že migrace je v podstatě v regionu něco normálního a pak námi financovaní vojáci eh, stojí eh, s připravenými zbraněmi, střílí do migrantů a teprve poté, když jsou mrtví, tak se zkoumá, zdali to byl legální nebo ilegální migrant, zdali to byl převaděč nebo uprchlík. Takže mm, mohu tady zmiňovat jednotlivé eh, body, které zde zazněly. Situace včera byla popsána velmi eh, kompetentními um, účastníky panelu, kteří řekli, že mají strach, že, eh, že Mali přeroste v nový Afghánistán. A nyní já mám také strach z toho, že celá severní Afrika se stane novým Afghánistán. Kdysi existovaly poměrně snadné cesty dostat se ze západní Afriky lodí přes středozemní moře. Nebylo tomu vždycky tak, že tam lidé umírali masově. Tato situace se eh, vyvinula teprve poté, co lodě Frontex hlídkují um, podél eh, celého pobřeží, takže to jedno vyplynulo z toho druhého. Pak také nesmíme opomínat, že eh, pro celou tuto misi se vynakládají finanční prostředky z rozvojové pomoci. To je také otázka, kterou musím eh, položit směrem k našim kolegům, kolegyním z Afriky co si o tom myslíte, že na straně jedné hovoříme o nutnosti potírat příčiny migrace a na straně druhé na to vynakládáme finanční prostředky z rozvojové pomoci a také e, stále více používáme vojenských kapacit. Co znamená vlastně e, potírání příčin migrace? Prostě ani mi nestačí čas, abych vyjmenovala všechny eh, problémy. Jedna věc ale je snad pozitivní a to je ta mírová rada a její činnost, jak to bylo zde vylíčeno. Eh, to je to první a jediné, co jsem eh, se doslechla a co si zaslouží podporu. Skutečně si zaslouží podporu to, abychom my jako Evropská unie podpořila mm, to, co se jeví být mírovým řešením konfliktu a mírovou prevencí konfliktu. To je nutno podpořit a eh, zpět ještě potřebujeme celkovou strategii. A pane Gálere, eh, musím se ještě vrátit k tomu, co jste vy tady eh, nadnesl. Eh, řekl jste, že se smějí. Ano, musím se skutečně smát. Už chybí jen to, abychom skutečně vypsali ceny za dopadení lidí. To je skutečně pouze zoufalý pokus to, abyste i vy přinesl svou trošku do mlína. To je skutečně směšné ale myslím, že dříve nebo později bude ten eh, eh, hrnec plný a vybuchne. Eh, já si skutečně nedělám velké problémy Eh, z migračních proudů. Eh, spíše bychom měli uvažovat eh, o tom, jak to proměnit v legální migraci. problémem spíš je, co se stane s tím palným parným hrncem, který vlastně vybíjíme, vytváříme my Evropané a co se stane, když jednou vybuchne. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Muhammad Ali Boudil z Nigeru. Prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Já se jmenuji Muhammad Ali Boudil a jsem z parlamentu nigerského. Já budu hovořit o našich nástrojích, které máme v boju proti eh, organizovanému zločinu a terorismu. A to se také dotýká Nigeru, nejen naší země Nigerie, ale i Nigeru. Terori, eh, terorismus je věc, která se šíří a šíří se po celém světě. A každý národ s terorismem musí bojovat. Z pohledu nigerijského náš pan prezident, který je prezidentem od roku 2015, eh, první věc, kterou udělal, je právě příkaz eh, k boji s terorismem a celá eh, celé velitelství bylo přes, armády bylo přesunuta do míst, kde nejvíce dochází k terorismu. Toto, tento přesun vedení, velení armády zlepšilo bezpečnost a posílilo boj proti terorismu. My jsme navštívili i okolní stát, tedy státy Čad, eh, Niger a Kamerun, abychom vytvořili eh, mezinárodní mm, jednotky, které by společně bojovaly proti eh, terorismu. A to samo o sobě též přispělo k boji proti terorismu a jeho učiněnismu. A co jsme tady řekli o organizovaném zločinu? Naši kolegové v jiných zemích eh, se k tomu též vyjadřovali. Naše 620 našich eh, eh, občanů bylo zadrženo španělskou ehm, válečnou lodí, ale tady mluvím o spolupráci s EU. Jak k tomu vlastně došlo k této uh, situaci? My chceme, abychom uh, měli velmi dobré vztahy. 26 občanů to není malé číslo. A otázka je, co vedlo k této situaci, která vyústila v jejich smrt. Já se snažím omezit se na téma, toto téma, a téma tedy boje proti terorismu a jeho snižování, jeho potírání. Stává jící vláda, stávající eh, prezident je právě oceňován za svůj boj s terorismem. Eh, Ústavem pro hospodářství a mír, protože to jeho úsilí vede k snížení počtu úmrtí v Nigerii. je potřeba proti tomuto zlu, které brání rozvoji Afriky, bojovat. A nejde eh, jde o to, aby ty prostředky, které u nás vznikají, finanční prostředky, nebyly eh, vyváženy do, do Evropy nebo někam dále, aby se nedostávaly do evropských bank a aby, se dost, aby zůstaly zpátky do, do Afriky, aby zůstaly Africe s tím africké země nejsou spokojeny. Zbraně které se k nám nelegálně dovážejí, jsou zbraně vyrobené v EU nebo v jiných zemích a jsou používány eh, k vzájemným bojům eh, v Africe. Jak je možné, že k těmto dovozům dochází. Kdyby byly za, zastaveny, tak by došlo jistě ke snížení eh, počtu, smrdí, počtu úmrtí. Nedávno jsme odhalili velkou zásilku pašovaných zbraní a munice a jak říkám, jsou to většinou z eh, eh, zemí EU a nebo z budoucích členských zemí. Malé zbraně jsou takto pašovány k nám a vlastně přispívají k terorismu, přispívají k eh, zabíjení. A to šíření zbraní pak vede i k teroristickým útokům ve Spojených státech, v Británii. Protože toto jsou země, které vyrábějí zbraně a munici a i je to Eh, velmi poškozuje. Takže já vyzývám EU, eh, e aby se zaměřila na eh, obchodov, nelegální obchod se zbraněmi. Děkuji. Děkuji vám. A dalším je nyní paní Ana Gomez, socialisté a demokraté. Děkuji vám za velmi důležité body, kolegové z panafrického parlamentu, kterých jste se dotkli a děkuji také panelistům, zejména panu Anakovi, který velmi eh, jasně, jednoznačně nám řekl, že poušť mezi eh, Nigerem a Libí je pouští nebo spíš mořem plným mrtvých těl. Eh, Často v Evropě hovoříme o lidech, kteří umírají ve středozemním moři, ale i ta poušť je eh, eh, mořem mrtvých těl, která jsou mnohdy nalezána až po letech. Skutečně mnoho lidí umírá vinou eh, převaděčů, než eh, si to uvědomujeme a než o tom mluvíme. Za druhé vám děkuji za to, že jste nám vysvětlil, že pokud mladí lidé ve vašem regionu nebudou mít jinou práci, pak eh, bude převaděčská migrační aktivita se šířit a čím to bude z naší strany ilegálnější, Eh, tím nebezpečnější, ale samozřejmě tím více biznisu budou mít převaděči. Ehm, to znamená, je to naše hloupá politika eh, a neschopnost otevřít eh, legální cesty pro migraci, která nahrává převaděčům. A to musí slyšet komise, rada, členské státy, vlády. Čím méně budou umožňovat legální cesty. Modrá karta je směšná a to je něco, co vlastně je naprosto směšné a je to poz pouze drobná eh, náplast pro eh, lidé, lidi, kteří bezpečně chtějí přijít eh, do Evropy, protože jsou to uchazeči o azyl, kteří utíkají před válkou, pro následováním. Když jsou ekonomiční migranti, nemají žádný způsob, žádnou možnost, leda, že se svěří do rukou převaděčů takže my vlastně napomáháme převaděčské činnosti a pan Anako i pan Lebovic to také uvedli, že nyní je jejich biznis spojován i s celou řadou eh, kriminálních sítí, nejenom v eh, severní Africe, ale také v Evropě. A tyto kriminální sítě jsou často propojeny s financováním terorismu. To znamená, eh, napomáhají i terorismu a sice obchodováním se zbraněmi, cigaretami, drogami, lidmi. Velmi dobře víme z Nigérie, Boko Haram až přes Sahel po severní Afriku až eh, po mafii, že i naše mafie je zapojena do převaděčství lidí a je to velký biznis. V Libii je to ten největší biznis v současné době. To znamená, i my jsme ti, eh, protože eh, naše vláda není, naše vlády nejsou schopny zabránit eh, této převaděčské činnosti. V Libii eh, neexistuje stát, i když si nalháváme, že tam stát je. A já Určitě eh, nespomínám s nostalgií na pana Kadáfiho, byl to eh, brutální eh, trýznitel lidí. Byla jsem tam, viděla jsem na vlastní oči, že to nebyla pouze zahraniční intervence, ale byli to samotní Libici, kteří bojovali proti útlaku ze strany Gaddafiho. který také vydíral Evropu eh, otevírání migračních cest. Ale nyní už eh, tam není žádná migrace a my, Evropané, přispíváme k tomu velkému biznisu převaděčů a také eh, převaděči jsou nyní těsně spjati s kriminálními teroristickými sítěmi. Takže Kdy to konečně naše členské státy pochopí? Prosím, kolegové z Africké unie, řekněte jim to opět a znovu, také na samitu. Řekněte pravdu, vy to přece víte. Nemůžeme pokračovat s touto situací a současně to má nesmírně zničující dopad na bezpečnost všech těchto zemí, jak to dobře víme, jak jste to vy dosvědčili obchodování se zbraněmi, eh, malými palnými zbraněmi. My v Evropském parlamentu jsme v roce 2008 během francouzského předsednictví schválili společnou pozici o obchodování s zbraněmi, která by měla mít závazná pro členské státy a měla by zabránit tomuto toku přesunu zbraní z evropských zemí eh, po celém světě, světě ale zejména do Afriky. Ano, toto jsou skutečné zbraně mm, mm, eh, masového hromadného ničení, ale Nedávno jsme vyslechli zprávu, podle níž se většina členských států nedrží tohoto závazku které, který je zakotven v té společné pozici. A pane kolego, ano, máte naprosto pravdu. Já si také nemyslím, že Afrika potřebuje pouze humanitární pomoc nebo pomoc, že eh, se na to eh, vyplýtvalo množství eh, peněz daňových poplatníků v Evropě. Tyto peníze jsou promrhány. Mělo by to být naopak namířeno na podporu občanské společnosti lidem, kteří chtějí nést odpovědnost za svou vlastní zprávu. Ale není tomu tak. Často to podporuje kleptokratické vlády a my slýcháme v Evropském parlamentu, že tady, eh, protože Víme například ze zjištění panamských eh, papírů nebo eh, dalších skandálů, že evropští zločinci spolupracují i s africkými kleptokraty a že se tady využívá systém daňových rájů pro praní špinavých peněz, ale většina výnosu této krádeže z Afriky je pak propíran v Evropě. Ano, my jsme v roce 2013, to bych vám chtěla říct, v komisi eh, ředitelství pro rozvoj eh, přijali závazek pomoci arabským zemím, původně zemím arabského eh, eh, jara, kteří můžou požádat o pomoc Evropské komise, pokud chtějí získat eh, zpět aktiva, a sice aktiva, která jsou investována do Evropské unie skrze Evropský finanční systém. Ano, přesně toto vy potřebujete a to je přesně to, co i my potřebujeme, ale je mi líto, Někdo by měl konečně říci pravdu o realitě našim vládám. A není to pouze eh, problém afrických vlád a Africké unie, protože Africká unie byla často, eh, často mlčela a vlastně tajně tajně vlastně přecházela tyto případy kleptokracie. Je to také naše věc. I my to musíme sdělit do tváře našich eh, vlád. Eh, summit EU Afrika bude velká příležitost a ano, zejména musíme zvládat migraci a jediný způsob, jak to zvládat, je otevřít bezpečné legální cesty eh, a ne svěřovat celý biznes, biznis převaděčům, mafím a kriminálním sítím. Děkuji vám. Promiňte, ještě jedna poslední otázka na naše kolegy z Africké unie, zejména panelisty. Můžeme eh, pokračovat a předstírat, že eh, dokážeme vyřešit tento problém a všechny ostatní problémy. Budeme nadále přivírat oči před eh, skutečností, že ve stá- v Libii není stát. Můžeme dále předstírat, že neexistuje v Libii zástupná válka, totiž ta zástupná válka, která je poháněna Saudskou Arábí přes Egypt, přes hm, pana Aftara Eh, to jsou ti prozelité, kteří eh, využívají, zneužívají také salafisty, které, kteří rekrutují islamisty a eh, teroristy. Můžeme předstírat, že se to neděje a že my máme tam vládu v Libii uznanou OSN a mezinárodním společenstvím, která není schopná nic řídit. Můžeme my, Evropská unie a Africká unie, ve strachu před tím velkým celkem eh, bezvládí eh, nadále přivírat oči, zejména před tím, že existuje eh, libýská pobřežní stráž, kterou my vlastně cvičíme. Ne, my vlastně platíme milice, aby zastavili migranty a tudíž vlastně jsme spolupachateli s tím tohoto obchodování. Děkuji vám. Ano, děkuji. Ještě máme dva řečníky, eh, kteří žádají o slovo a pak bych chtěla vrátit slovo našim panelistům, neboť již jsou vlastně panelista i pro další bod pořadu jednání, eh, eh, který je také důležitý, jsou, jsou, které budeme hovořit o Iráku, ale nyní má slovo Ajhata Hedára, která je eh, rovněž představitelkou eh, pan parlamentního eh, schromáždění. Takže jménem panafrického parlamentu chci poděkovat organizátorům tohoto fora, protože tato spolupráce byla skutečně očekávaná Eh, krize v, Li, v, Li, v Libii vyvolala c, eh, krizi i v širší um, kontextu Afriky a v Sahelu. A je, je nutno se do toho eh, zap, zapojit, protože je tu sam, samozřejmě uh, ne, není možná, možná, aby existovala dvojí spravedlnost, protože uh, jistě jsou tu, je tu eh, soud, ale tam jsou pouze, odsuzování pouze Afričané. Hovoříme o Libii, ale já to musím, eh, musím to zopakovat, eh, protože například na severu Mali, kde situaci znám, vím, co se tam děje, terorismus a mm, mm, migrace jsou největšími výzvami vůbec celosvětově a v Africe obzvlášť. Jsou tu také eh, špatně zvládané volby v některých afrických eh, státech, které jsou zdrojem konfliktu, eh, které mohou dos, dokonce rozpoutat i občanskou válku mezi různými politickými stranami. Na této úrovni bych řekla, že zasahování západních zemí by mělo přestat, nebo by mělo být mm, umírněnější. Vztahy mezi Africkou unii a Evropskou eh, unii jsou zásadního významu pro africký a evropský, eh, evropský lid. Musí to být eh, založeno na vztazích win-win, ne vztazích mezi velkými a malými a silnými a slabými. A v Dakaru Elizijský summit, který byl zorganizován za 2013, se stal skutečnou tribunou pro přijímání rozhodnutí, skutečným fórem, První kolo se konalo 2014 za prezident Makisy, poslední se konalo v, v loňského eh, listopadu a bylo tam 100 účastníků, včetně hlav státu a vlád, eh, občanské společnosti, někdo hovořil o občanské společnosti, ta je nesmírně důležitá pro výkon všech eh, rozhodnutí, které přijímáme. Byl tu hodně otázek na nové bezpečnostní výzvy. Hm, integrální strategii proti terorismu, ale také se diskutovala otázka reformy bezpečnostního sektoru, hm, námořního piráctví, kyberkriminality eh, hm, a nebo boje proti financování terorismu. A byl také eh, eh, formulován Eh, formulán několik jasných eh, apelů. Další kolo se bude konat v Belgii a jeho eh, cílem bude získat další fondy, finance. Doufám, že nás podpoříte. My samozřejmě na úrovni Africké unie se připisujeme, se přihlásíme k této iniciativě. Že abychom porazili terorismus, musíme zajistit lépe, lepší školení sil a znalost terénu je nevyhnutelná k tomu, aby byli teroristé vystopováni v horách až eh, do jejich posledních doupad. A eh, naše, jedna z našich obav, kterou vyjádřil i prezident Makisa v průběhu summitu, je, aby bývalí eh, bojovníci ze Sýrie, Iráku a odinut se neuchylovali v afrických zemích, které nemají dostatečné spravodajské kapacity. Tato situace si žádá spolupráci mezi státy, které mají společné hranice a mezi státy a populacemi. Pokud jde o reformu bezpečnosti, bezpečnostního sektoru, tak je nezbytné, aby my, poslanci, jsme se aktivně zasazovali za větší podíl žen. E, když přihledneme k, e, k počtu násilných činů proti ženám. A také e, samozřejmě jde o to, že často beznaděj vhání Eh, eh, lidi do rukou buď zločinu nebo migrace. Lidé ve věku 18-40 eh, let prostě nastupují na ta chatrná plavidla s žen, ženami a dětmi, vydávají se na tyto nebezpečné cesty. A šp, zlí lidé je pak prodávají v Libii do otroctví. To je něco, co se děje ve 20. století, ve 21. století. A takže já tady slyším o o, tedy, o, že otevřenost komise, že bude mise Evropské komise, která bude v Libii, já bych něco takového chtěla, já bych si přála, aby e, e, tedy Africká unie a Evropský parlament byl součástí takové mise, protože my jsme zástupci lidí. E, jakožto zástupkyně lidu skutečně chci, aby byl slyšet náš hlas, aby už se to neopakovalo. Máme eh, zodpovědnost eh, a musím, těšíme se důvěře lidí, ať už jsou lidé evropští nebo afričtí. Stejné zoufalství eh, bere, vede lidi k radikalizaci v Africe i v Evropě. Evropa financuje mnoho projektů v Africe, jak to řekla má kolegyně, zejména v oblasti obrany, bezpečnosti lidských práv, rozvoje, mládeže a e, situace žen. Ale co tady stále ještě chybí, je jak, jakési e, civil, civilní hodnocení, pořád ještě e, chybí prostředky na to, abychom skutečně měli výsledky, abychom byli efektivnější, musíme pravidelně komunikovat ehm, abychom eh, mohli skutečně kontrolovat i eh, činnost vlád. Evropský parlament se musí, by se měl spolehnout na pan africký parlament, který pak bude spolupracovat s národními parlamenty 55 zemí Africké unie. Eh, ta výzva bezpečnostní je tou největší výzvou, abychom dospěli k nějakému udržitelnému rozvoji, protože bez míru není ani možný rozvoj OSN zasahují do mnoha států, aby odstranili terorismus, ale jejich účinnost se teprve musí osvědčit třeba v Mali, kde se dochází k stále většímu odmítání populací, protože mají pocit, že neplní svou roli. Protože třeba v Agao eh, se lidé mezi sebou zabíjejí a eh, OSN tam jen sedí a nic se neděje. Nechávají, aby se to dělo, ozbrojené skupiny Eh, dělají, co chtějí, nikdo nic neříká. A údajně, dokonce někteří z těchto sil se začínají podílet na tomto obchodu s drogami. To není ještě ověřeno, ale máme určité zprávy eh, tohoto druhu. Takže měli bychom se snažit správně uplatňovat eh, rezoluce OSN v Africe zejména pokud jde o tyto, tuto eh, nejistou bezpečnostní situaci. Eh, to, tato nejistota je tím hlavním, proti čemu musíme bojovat. Ženy se musí více podílet na životě v souvislosti s rezolucí 1325. Eh, nesmí nikdy být postihovány, vystavovány nedůstojnému zacházení. Já už tři roky jsem, v, jsem předsedám tomu eh, té ženské eh, skupině v Panevropském parlamentu. Eh, je jasné, že ženy hrají důležitou roli jak z hlediska prevence terorismu, tak i pokud jde o volby. Pokaždé, když hrozí, že se něco nepovede, tak tam prostě pošleme delegaci, ať už to v Burundi, RD, v RDC, ehm, kde se snažíme zabránit krizi a dát prevence je samozřejmě nejlepším prostředkem. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. Děkuji. Posledním řečníkem je pan Danžan. Děkuji, paní předsedkyně. Jen taková předběžná poznámka, než předtím, než položím otázky. Eh, ti, kteří říkají, že všechno je naše vina, Myslím, že to musíme tady trošku vyvážet. Ehm, zbraně, migrace, ekonomiky, všechno je chyba A Ať se uděláme jednu věc nebo druhou, je to chyba Evropanu. Co mohu říct? Já, já myslím, že tohle eh, je nedůstojné i vůči africkým zemím, protože když eh, se podíváme z hlediska migrace, eh, eh, si nebudeme představit, že je to jako kdybychom si nebudeme představit, že tyto země jsou schopné rozvíjet své země, aby tam lidé zůstali. Takže já si myslím, že, že by o, že, řešení bylo otevřít legální trasy migrace. No to je naprostý mytus. Upřímně řečeno, je, je, je proti, že proti převaděčům můžeme bojovat jenom tím, že otevřeme legální cesty. No to přece nedává vůbec smysl. Jsou trošku vyváženější řešení. Jistě, že musí být nějaké le, legální kanály, ale, ale mus, musíme nějakým způsobem také omezit, te, te, te, jinak to, to budou miliony migrantů. To není prostě udržitelné. E, a e, jistě e, emoce a e, to, to všechno je fajn, ale musíme také někdy hovořit trošku seriózně. Pokud jde o to, co řekli naši panelisté, protože to je eh, předmět naší debaty, měli opravdu obdivuhodné prezentace, abych chtěl, abychom je využili k tomu, abychom se vrátili k jejím slovům. Takže já mám konkrétní otázky. První se týká mise EOCAP eh, Niger jsme navštívili již před několika lety. Sami eh, Nigeřané nám říkají, že odvádí dobrou práci, ale že, že, jsou tu, že problematickým bodem je, že eh, sice obecně jsou ty školení kvalitní, ale protože se to často pak ne, nenásleduje vybavením, eh, zejména pokud jde o vybavení vědecké, vybavení kriminální policie, tak prostě je to pak taková kapka v moři a to, to, us, to úsilí ne, nemá trvalý efekt. Takže se chci zeptat, jestli teď už máme možnost eh, dodávání eh, tak eh, materiálu po tom školení. A chci říct, že toto to, to nejsou zbraně, to nejsou zbraně, o čem mluvím. Já mluvím o věde, vědeckých nástrojích pro policii. E, za druhé, e, da, další věci k tomu, eh, co se tady říkalo, eh, co říkal pan Libovic a další v Agadeši například, tam eh, to řízení té, té do, dopravy je prostě e, ekonomický model a toho převaděčství. A libyská válka, to je praktická záminka k tomu, bychom si řekli, že se to objevil tento problém 2011, ale problém byl už dřív. Nestabilita v Mali, to jsou to je 10 let minimálně. Eh, kdy už eh, tu existovaly určité toky zbraní. A teď se říká, že prostě všechno spustila libijská válka. To není pravda, ještě to zhoršilo věci. Ale zárodky nestability už jsou tam dlouho. A pan Lebovič správně připomněl, že africké eh, země tuto instabilitu zvládly různým způsobem. Například Niger měl přístup inkluze, začlenování, to je skvělé je to relativně funkčnější než to, co se děje v Mali. Musíme také pochopit, že e, neschopnost malijských orgánů řešit e, se problémy na severu zodpovídá za situaci stejně jako válka v Libii. Ale jde také o ekonomický model, který e, vzniká z, pa, z pašování a z migrace. Pak ještě, jak ho nahradíme? Jaké jsou ekonomické sociologické nahrážky? ve eh, eh, střednědobém horizontu. Abychom odklonili lidi, kteří se podílí eh, na tomto perverzním ekonomickém modelu. G5 Sahel, všichni vítají tuto iniciativu, všichni jsou si vědomi toho, že je dobré dát více prostředků místním orgánům, aby mohli bojovat proti nestabilitě, to je samozřejmě dobré řešení, nicméně je tu silná, silný skepticismus eh, vůči jejich schopnosti, kapacitě, už materiálně nebo kapacitě spolupracovat, všichni mají vlastní agendu. Eh, já si chci zeptat našich panelistů, jak vnímají eh, rozvoj G5 Sahelu a jaké jsou jejich prioritní oblasti zájmu. Ana Gomes, you have... Děkuji Paní Gomeš, máte ještě slovo, prosím, buďte ale stručná, skutečně stručná. Já jsem eh, chtěla... Chtěla jenom vyjasnit, že když hovořím o migraci kontrolované, hovořím o kontrolované migraci. To znamená, eh, aby existovaly jasně legální cesty a ti, kdo mají rozumný požadavek, eh, přijde do Evropy, aby přišli. Ale to je jediné, jediný možnost, jak zajistit, aby existovala určitě i, i, i nějaká zpráva v Africe. Aby lidé zůstali samozřejmě v Africe, tak tomu je potřeba vlá, správné eh, sprá, vládnutí sprá, a zpráva. Eh, musí tam být podmínky rozvoje, důstojnosti, aby mohli lidé žít důstojný život. Uh, now I would like... Děkuji a nyní bych poprosila naše vážené panelisty, aby zareagovali na otázky, které byly položeny, či se zamysleli nad eh, tématy, která zde byla nastolena jak poslanci Evropského parlamentu, tak poslanci afrických parlamentů. A začneme nejdříve mm, tak, jak eh, bylo stejné eh, pořadí, tedy panem Bertem Fermesenem, zástupcem civilního velitele operace a náčelníkem štábu SVČ. Děkuji. Paní eh, předsedající, děkuji za ty konkrétní otázky, které mi byly položeny a těch nebylo málo, zejména se týkaly, eh, některé z nich se týkaly, ale mm, té mise, kterou EU má. Nicméně dnešní diskuse jako taková byla pro mne velmi oboha, obohacující, mm, protože zejména vystoupení našich partnerů z mm, Afriky, které naznačuje tu velkou komplikovanost a složitost té problematiky a její politický e, e, rozměr, což platí pro celou otázku migrace a myslím si, že vysoká představitelka e, vyslovila svoji vizi do budoucnosti na mm, summitu včera eh, zde v parlamentu. Ta eh, naše mise je jedním z mnoha nástrojů, kterou EU má. Jedna ze tří Eh, bezpečnostních misí v, této, v tomto regionu. Eh, v rámci naplnění mandátu je pro nás důležité, abychom mohli pracovat se všemi těmi nástroji, které jsou v celém tom balíčku eh, nástrojů, jakož i s nástroji, které má OSN a nebo Mezinárodní organizace pro migraci. My se účastníme naše mise se účastní takzvaného míro, takzvané mírové rady, která hledá hospodářsky životaschopné alternativy mm, pašování eh, lidí. My tedy, jak říkám, se snažíme pracovat s jinými eh, evropskými aktéry a umožnit jejich působení v terénu. Musím také zdůraznit, že naše mise je mise eh, civilní, takže máme většinou civilní aktéry, které jsem uvedl. V realitě ovšem je situace taková, že eh, bezpečnostní e, a vojenské složky nebo dodržování, dodržování zákonnosti může být prováděno pouze vojenskými složkami, takže my s nimi spolupracujeme, nabízíme jim i e, vzdělávání v oblasti e, justice a lidských práv, tak abychom, ale ten hlavní cíl je, abychom umožnili civilním aktérům převzít tuto úlohu dohledu nad zákonností a pořádkem v zemi. Eh, zaznamenali jsme změny, ano, zaznamenali jsme nárůst kapacit jak eh, v jejich objemu, tak také v jejich interoperabilitě. Eh, existují regionální operační centra, nicméně těch úkolů před námi je ještě celá řada a bude to dlouhodobá snaha. Za prvních 8 měsíců roku 2017 místní bezpečnostní složky Eh, za, zachránili 1091 migrantů, kteří byli opuštěni eh, v poušti těmi pašeráky a tyto bezpečnostní složky byly vycvi, vycvičeny naší misí. Jak tedy pracujeme nebo co děláme s těmito eh, pašeráky. My nemáme výkonnou pravomoc, neděláme to sami, ale posilujeme kapacity vnitrostátních aktérů, tak aby byli eh, lidé, tedy pachatelé postaveni před soud, eh, to znamená, pomáháme, učíme trestní eh, řízení, práci na místě činu, na to, na to navazují další evropské aktivity, jako jsou společné vyšetřovací týmy, kdy Eh, my mm, školíme ty eh, vyšetřovatele, kteří se účastní těchto společných týmů a jim se podařilo skutečně rozbít eh, pašerácké sítě. Pan Dančan se ptal na vybavení. Mm, ta otázka není příliš jasná u těchto bezpečnostních misí, nicméně my jsme se rozrostli značným způsobem jednak navyšováním eh, rozpočtu mise, eh, tak abychom mohli i nakupovat eh, vybavení. Ten rozpočet vzrostl z 3 milionů na 5 milionů a také jsme posílili spolupráce s bilaterálními dárci, kteří nám darují vybavení. A pokud jde o G5, to je vojenský projekt, Mm, to je projekt, který je jaksi v záloze připraven podpořit ten mm, komponent té policejní prá, práce těchto složek G5. Děkuji za toto a nyní bych dala slovo panu předsedovi Anakovi. Eh, eh. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem snažil eh, vnímat eh, ty jednotlivé příspěvky, eh, nebo otázky, ale jsou to spíš příspěvky v průběhu tohoto, tohoto dopoledne. Pokusím se odpovědět na několik z nich. Jeden z přispěvatelů řekl, že byl bylo lepší bojovat s převaděči tak, že bychom dávali nějaké odměny. To je nebezpečné. To je velmi nebezpečné z mého hlediska. Třeba v Agriši Keukat se snaží školit eh, bezpečnostní síly. Jak eh, rozrušit ty, ty sítě převaděčů. Musíme zabránit tomu, aby populace byly eh, vystav, vystaveny nějaké frustraci. Jejich práva je nutno respektovat, to je ta hlavní mise. A teď ty převaděči. Kdo to je? Kdo to je? Kdo jsou ti převaděči? V mém regionu, v Agadeši, to jsou to jsou lidé, kteří nikdy nebyli považováni za zločince. Nejsou považováni za zločince. Uh, nejsme zločinci. Jsou to prostě mladí lidé, která žila buď z turismu, ale turismus už neexistuje nějakou dobu, a migrace už je tam od 11. století. Tihle lidé, kteří jsou mezi západní Afrikou a Magrebem, vždycky měli karavany, vždycky byli průvodci přes poušť. Takže, co jsme říkali nigerskému vládě a Evropské unii? Je potřeba nějaký návrh nigerské vládě a evropské vládě sformulovat. Vytvořit nějaké alternativy pro tyto mladé lidi. Aby z těch sítí odešli. Aby přestali převádět migranty. To jsou často bývalí bojovníci předchozích a povstání. To je prostě realita. Takže my jsme tyto mladé lidi vyzvali. Řekli jsme, odteď už to není dobrá migrace, už není dost dobrá, takže pozor, pokud vás policie mě uvidí na cestě, tak vás zatknou. Je to zákon. I když jsme pochybňovali tento zákon, odvolávali jsme se proti tomu za to zákonu. A alternativou je přeškolení těchto lidí. Všichni s tím souhlasí, všichni ti mladí lidé. Zeptali jsme se každého mladého člověka, co chcete, co chcete dělat. A oni nám dali nějaké návrhy se 7 tisíc mladých lidí jsme schromáždili, kteří přímo nebo nepřímo z toho žijí, protože to nejsou samozřejmě jenom přímo ty převaděči, ale jsou to i lidé, kteří mají restaurace pro ty migranty, butiky, banky dokonce. Je to prostě řetězec. Lidé nemohou, nemůžou vnímat jenom jistě jsou, jsou mezi těmi lidmi i zločinci. ale nemůžeme všechny házet do jednoho pytle. Je to eh, ekonomika regionu celá a ta se musí něčím nahradit. Takže proto eh, chceme tento plán, kdy si lidé vyberou ak- nějakou aktivitu. Předložili jsme nějaký projekt našim partnerům. Když eh, uvidí, budete v, ag- v agresi, tak to, tak to tam uvidíte. 6-7 měsíců tyto mladí lidé čekají a jiní eh, místo nich půjdou do pašování. A to je ten problém, který v regionu máme. Teď začne to opravdové pašování. Dokonce i pokušení extremismu. Protože samozřejmě je to velice křehká, eh, křehký věk, křehká záležitost. Jsme vedle Libie. Tam jsou lidé, kteří je mohou ty rekrutovat. Jsme vedle Mali. To je, to je ta realita, to je, to, to, to, to je, proč bijeme na poplach. Musíme rychle najít nějaké řešení na úrovni eh, tedy regionu. Pro, tedy, co se této otázky, musíme něco udělat teď naléhavě. A teď se vracím k otázce Libie upřímně řečeno, problém afrických, afrických zemí, to ne, není z, Li, z Libie, je to delšího, delšího data. Všude, kde jsou eh, v, v Africe teď konflikty, tak to je tam, kde eh, režim selhával. Tam, kde ty naše africké režimy ne, nerespektovali komunity, které eh, žili v tom prostoru nebo byly příliš daleko. Takže já si myslím, že je potřeba, aby naše vlády přistupovaly ke svým zemím eh, eh, spravedlivým způsobem. Protože jsou tu zóny, které prostě jsou nedostatečně rozvinuté. A tam se pak vyskytují teroristé sever Nigerie, Borno a další oblasti, to jsou vzdálené oblasti, jsou tu fričtí poslanci právě, protože je, to vědí, jsou to regiony, které jsou daleko. To, to, není to islám, to někdo řekl. Je to ekonomika. Je, je to frustrace menšiny e, v nějakém státě, stane se z toho teror. Stano, stane, stali se z nich teroristi. My jsme to řešili v Nigeru zodpovědným způsobem. Na severu to je ta zranitelná zóna, kde byly konflikty, tak jsme tam zavedli decentralizaci. Ale je důležité, aby populace měly zodpovědnost za vlastní osud, aby si řídili své věci sami a s tím vším, co se děje, si musíme položit otázku. Proč nebyl terorismus v Agadeši? No, ty lidi, mladí lidé, lidé jsou imunizovaní, oni uh, se zhostili z odpovědnosti. Je důležité jim dát nějakou odpovědnost. Ne, ne, nebude, v Agadeši nebude terorismus dokud bude komunita věřit v decentralizaci a e, e, tam budou partneři, kteří e, jim pomáhají. Děkuji vám. A nyní dám slovo Andrew Labovičovi z Evro... za e, Evropskou radu pro zahraniční otázky. I'll try to be brief since I know that we, are, we have a bit of a... Já se pokusím o stručnost, protože nám vím, že již dochází eh, čas já možná stojím někde uprostřed v těch názorech, které tu zazněly, pokud jde o ty uh, migrační kanály. Je to politicky velmi uh, komplikované a, uh, a jak, mm, jak bylo řečeno, migrace je legitimní a historický jev i z ekonomických důvodů. Uh, a my, advok- my jsme i v minulosti, a já to sám ve svých výzkumech též tvrdím, eh, tvrdili, že je třeba kombinovat legální migraci a eh, podpořit regionální migraci a to není jenom otázka právních předpisů, ale Eh, i ekonomických programů, které by EU zaštítila ne, eh, a dalších programů eh, rozvoje průmyslu, rozvoje různých oblastí, které to třeba funguje v, Al- v Alžírsku, Maroku. To je politicky náročné, je to obtížné, ale je to možnost, jak řešit tyto věci. Problémem však je, že při stávajících tlacích EU e Eh, kdy eh, jsou vlastně velké tlaky i proti regionální migraci. Eh, ta, I ta se stává, třeba že představuje většinu migrace, se stává velmi obtížnou a je to vlastně určitý Eh, důsledek toho tlaku ze strany EU eh, a je potřeba, abychom si to uvědomili, že ty dopady eh, tady jsou, zejména v Nigeru, kdy 40 rozpočtu jde z EU, tedy celého rozpočtu ehm, Nigeru na tyto aktivity, takže EU e, e, e má vliv, ovlivňuje věci a pokud je tady určitý tlak, tak nigerská vláda nemá žádnou jinou volbu, než tento tla, tomu tlaku se poddat a může to mít potom tyto dopady na celou zemi a zejména na ten sever. Navazuji na to, co říkal pan předseda Anako, že je uh, potřeba mít lepší reintegrační eh, programy, eh, koherentnější, protože v minulosti tyto reintegrační eh, programy řešily hlavně vedení těch povstaleckých skupin, ale nešlo o reintegraci těch nižších bojovníků. A pokud se chtěli potom rozvíjet třeba věci jako turisty, tedy kam se oni pohnuli, bylo jako, co byly věci jako cestovní eh, ruch, který ovšem v té době zcela vymez, vymezil a místo toho vymizel, pardon, a mezi tím se objevily možnosti obchodu s drogami či obchody eh, s lidmi. Cestovní eh, ruch je problém, protože Eh, eh, ta země není doporučovaná jako bezpečná. Eh, evropské státy nechtějí, aby jejich občané tam byli unášeni nebo nějak jinak napadáni. A mm, EU mm, vlastně říká, že všechno je tedy ta červená nebezpečná zóna, zapovídá cestování. I třeba, že cestovní ruch tam existuje. Je možný i v severním Nigeru. Jsou lidé, kteří mm, provádějí turisty velmi bezpečně při přiměřené míře ochrany a mm, takové možnosti jsou, ale jaksi marginální, protože je to velmi e, složitá otázka. A k otázce, která byla položena na G5. Já patřím spíše ke skeptikům, pokud jde o G5 v minulosti. Ehm, možná marginálně může to být prospěšná regionální integrace a v, obla- v oblasti mm, bezpečnosti interoperabilita na hranicích to nic z toho není nežádoucí či špatné, ale obávám se, že G5 třeba, protože se každý na to jak si vrhl a tvrdil, že to je jejich eh, priorita, rozšířil se nerealistický mandát toho uskupení G 5. Takže tady se vlastně mluví integra, o integraci snah bez, sil bezpečnostních, protiteroristických a um, migračních a uh, i ten organizovaný uh, zločin je součástí um, mandátu, to je v podstatě absurdní, mám-li to říct úplně otevřeně. A vedle toho, pokud jde o boj s organizovaným uh, s zločinem, Eh, já jsem již eh, Tady se mluvilo o tom, že policie rozbila některé eh, pašerácké sítě, to tady zaznělo od kolegy, já bych o tom chtěl slyšet více, protože to, co já jsem tam konkrétně slyšel, ty sítě, které byly rozbité, byly Eh, jenom vybrané sítě, ty ostatní fungují a to je součástí jakéhosi toho výběrového mm, procesu eh, veřejné zprávy nebo zprávy, eh, kterou vláda tam dělá. Takže neměli bychom zavírat oči pod, před tím, co se vlastně děje pod rouškou toho rozbíjení těch sítí. Nedá se totiž říci, že by poklesl obchod s lidmi, nikdo nebo nemám žádné informace o tom, že by se ten e, obchod nějak měnil v některých částech e, třeba e, objemem. Naopak se rozrůstá obchod s tento typ obchodu s lidmi a neměli bychom se mm, Eh, nechat jaksi eh, příliš uchlácholit slovy o tom, že se podařilo něco, nějaké sítě eh, rozbít. Hospodářství je důležitá, důležitá tý aspekt, ten ekonomický, hospodářský, ale je to také politická věc a je třeba na to nahlížet politicky. Já jsem si dnes při těch vystoupeních všiml, že i v těch základních věcech chybí eh, informace diskutujícím. Eh, možná, že to říkám eh, jak si ve svůj vlastní prospěch výzkumníka, ale myslím si, že je potřeba, aby byly vedeny diskuse na té vysoké úrovni jako tady, ale zároveň také velmi jasně cílené a definované diskuse na nižších úrovních, které pomohou i v těch politických rozhodnutích. Děkuji za tato slova. Bohužel však eh, nemáme čas již na další reakce, další vyjádření. Je třeba přejít k dalšímu bodu na mm, pořadu dne na jménem výboru SEDE. Bych velmi ráda poděkovala všem eh, našim třem pane listům a zejména našim africkým partnerům, eh, partnerům za velmi obohacující příspěvky do diskuse a prosím o potlesk pro naše řečníky. Thank you. je crois. Je crois qu'il faut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 Oh, thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, please be... Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Opět musíme pokračovat v našem jednání. Je Mou radostí a privilegiem zahájit další bod a představit vám naše eh, vážené panelisty, kteří eh, promluví na téma civilní mise SBOP na podporu reformy bezpečnostního sektoru v Iráku. A opět tady zdravím pana Berta Versmesena, který je zástupcem civilního velitele operace a náčelníka štábu. A také zdravím pana Kaba Hasana, kterého již znáte, protože jsme si mohli vyslechnout jeho dřívější projevy. Pan Hasan je ředitelem programu pro Blízký východ a Severní Afriku v rámci eh, Institutu Východ-Západ. Eh, my jsme se dohodli, že napřed si vyslechneme projev pana Kava Hasana, abychom tak získali celkový přehled o stávající bezpečnostní situaci zemi a také o politické situaci a také o tedy regionální bezpečnostní situaci a následně se pak zaměříme na eh, evropské civilní operace, operace Evropské civilní mise. Pane Hasane, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, mm, dobrý den, vážení členové výboru, dámy a pánové. A ještě jednou děkuji za laskavé pozvání. Je pro mě vždy ctí vrátit se sem a podělit se eh, s eh, našimi poznatky, poznatky Institutu Východ-Západ s vámi. Posledně jsem eh, vás navštívil přesně před rokem, podle svého kalendáře to vidím, myslím, že 28. listopadu to bylo přesně a tehdy jsem analyzoval eh, politické eh, politickou situaci boje proti ISIS. A eh, dnes mm, bych měl poskytnout širší analýzu o mm, interních a externích výzvách Iráku, dlouhodobou nestabilitu po invazi ISIS eh, a válku s ISIS, dále eh, snahy o kurdskou nezávislost, vliv a intervence regionálních a globálních sil a potřeba klíčových reformem, což bude nezbytné pro stabilitu země. Vše se pokusím zvládnout minut za 15 minut. Mnoho pozitivních změn už země doznala od posledního setkání eh, zde s vámi. Některé eh, velké problémy, ale výzvy zůstávají neřešeny. Takže co se přesně změnilo? Za prvé, irácké bezpečnostní síly, včetně armády, a protiteroristické jednotky, policie, pešmergy eh, a také eh, lidové eh, síly s podporou mezinárodní koalice dosáhly velkého milníku v boji proti ISIS. Teroristická organizace byla vyhnána z hlavních aglomerací, které držela v roce 2000, od roku 2014 a poté. Je to tedy masivní politické vítězství, které si zaslouží podporu a uznání mezinárodního společenství úsilí, ale e, výzvy jsou také obrovské, e, respektive náklady jsou obrovské. A e, než se k ním dostanu, chci zdůraznit jednu věc. Navzdory těchto vojenských vítězství je důležité ještě jednou zdůraznit, že válka proti islámskému státu ještě neskončila a nebude ani u konce brzy. I když Eh, vlastně eh, většinu měst eh, osvobodí irácké síly. My máme co dočinění s velmi nemilosrdnou, adaptabilní, inteligentní teroristickou organizací, která je schopná se znovu obnovovat z důvodů, které později osvětlím rozsah sociální, a fyzické zkázy je um, zarážející, strhující, ale je ob obtížné opět to vyčíslit přesně eh, co do počtu obětí a eh, od roku 2014, ale podle oficiálních zdrojů počet zraněných a mrtvých civilistů v celém oblasti eh, se pohybuje mezi 15 až 20 tisíci. 50 z nich padlo pouze v Mosulu a mm, má se za to, že tisíce v Mosulu chybí nebo jsou pohřešováni celkový počet The KRGs, Kurdistan Regional Governments. pohřešovaných eh, eh, je také obrovský. 1,9 milionů lidí jsou vysídlených a mnozí eh, uprchli do Kirkuku a dalších oblastí eh, po té, co eh, město bylo obsazeno. Počet navrátilců od února 2015 je 2,6 milionů. Obnova by mohla stát téměř 150 miliard dolarů a rozsah zkázy se různí podle regionu, ale celkové náklady jsou obrovské národní a zahraniční zadluženost Iráku asi přesáhne 125 miliard před vypršením letošního roku navzdory eh, eh, nejrůzným výnosům. Podle MMF a eh, zadlužení dosáhne asi 134 miliard navzdory těžby ropy a to je 4,5 miliard barelů denně. Interní, externí eh, výzvy eh, Iráku jsou tedy eh, obrovské a to z následujících důvodů. Může irácká vláda, tedy hlavní politické strany, přetavit vojenské vítězství do udržitelného politického úspěchu, anebo po určité době eh, upadne Irák opět eh, do eh, spirály násilí a odvety. Iráčtí vůdci samozřejmě nesou hlavní odpovědnost za tuto otázku a také za řešení hlavních problémů. Nicméně mezi mezinárodní společenství, včetně EU, by e, mělo a mohlo sehrát e, konstruktivní roli při podpoře rekonstrukce jak fyzické i politické infrastruktury v Iráku a také pomoci Iráku přechod, v přechodu od dějiště zástupných válek k e, inkluzivní bezpeční, bezpečnostní struktuře, tedy zajistit Irák, který je v míru sám se sebou, se svými sousedy a světem. Eh, možná, že se to opakuje, ale je to nezbytné a nezbytné zdůraznit fakt, že eh, ISIS je důsledek a ne příčina eh, koncept Možná, že mm, neexistovala žádná původní koncepce, ale myslím, že e, je užitečné koncepčně i politicky hovořit o e, selhání budování státu protože kořeny e, mnoha problémů dneška možná mají začátek v roce 2003 a nikoli 2014, když ISIS začal tedy získávat půdu pod nohama je důležité také konstatovat, že politický systém, který se vyjevil po odstranění Sadáma od moci, selhal a e, nevytvořil inkluzivní stát založený na státnosti, e, spravedlivém sdílení moci, transparentní odpovědné vládě. A to platí jak e, pro Bagdád, tak pro Erbil možná jeden z hlavních ukazatelů selhání eh, řízení vlády, jak v Bagdádu, tak i Irbílu, je fakt, že po 14 letech iráčtí občané stále čelí obrovským eh, výzvám, pokud jde o eh, přístup k hlavním sociálním službám a to z důvodu obrovské korupce na vrcholu a navzdory tomu, že Irák není chudou zemí. Celkem tedy za to politický systém je zablokován političtí vůdci, kteří vládli v zemi od roku 2003, se jaksi eh, replikují a eh, důvěra občanů v politické strany a státní instituce dramaticky eh, klesá, jak v Kurdistánu, tak ve zbytku Iráku. Místo toho, aby šli příkladem a projevovali státnost, hlavní a vlivní vůdci v celé šíři se eh, eh, propadají do sektářských eh, zápasů a politikaření a tak zhoršují situaci trhliny mezi společností a e, otázkou tedy je, jak e, obrátit situaci, jak zvrátit tento stav. E, je jasné, že irácká společnost není pasivní, projevila již nebývalou odolnost vůči diktátorství Sadáma Husajna i vůči autoritářství a korupci skutečností postsadámovských elit a barbarismu eh, islámského státu. Politická rozčištěnost eh, stran eh, v Kurdistánu a Iráku je na denním pořádku. To by mohlo připravit půdu pro další demokratizaci, protože fragmentace není nutně negativní, ale rovněž by to mohlo vést k dalším občanským válkám a nepokojům. Takže vzhledem k tomu, že dynamika a politický, sociální prostor a společnosti jsou velmi dynamické. Potřebujeme především velmi dynamické eh, pojímání místního kontextu abychom byli co nejúčinnější. Dlouhodobě Evropská unie by měla řešit hlavní příčiny eh, strukturální krize, totiž korupci na vrcholu ve vedení politické, ekonomické nefunkčnosti a demokratický deficit státu po eh, eh, roce 2003. A mělo by to obsahovat nasledující segmenty. Humanitární a rozvojová pomoc nefunguje v politickém vaku a proto by to mělo být součástí komplexního politického politického rámce a strategie usilující o e, reálné, nikoli kosmetické reformy v Bagdádu a Irbílu. Za druhé, reforma bezpečnostního sektoru by měla směřovat ke zvyšování vlivu milice a e, skupin, které podléhají e, ministerstvům státu v Bagdadu a Erbilu, ale v podstatě jsou pod vedením vlivných eh, vojenských vůdců. Ty, tyto tyto tyto skupiny by měly eh, být, respektive podléhat vedení tedy schopných eh, vůdců. Dále Boj proti korupci je samozřejmě obrovský úkol, ale vzhledem k zklamání obyvatelstva Eh, může Evropská unie spolehat na eh, spolu eh, pomoc občanů, ale chce to dlouhodobý přístup, aby se systém neopakoval. Boj proti korupci směrem eh, z hora dolů si vyžaduje silné politické nezávislé instituce, podpora eh, kontrolních orgánů, centrální banky, institucí a samozřejmě občanské společnosti, nezasahování vlády a politických stran a také jasná poselství úřadům eh, a také občanům je nezbytná také osvětová činnost. Za čtvrté, kurdské organizace se eh, tedy eh, příliš angažovali eh, a nezvládli situaci a 60 výnosů ztratili podle Human Rights Watch 183 tisíc lidí, zejména Kurdů, jsou vysídlených a opustili provincii. Za páté slabá, nestabilní, destabilizovaná kurdistánská vláda je eh, ohrožením pro celý Irák a také EU. Eh, zklamání eh, kurdské společnosti z vládnoucí elity a, elity a také nedostatek schopnosti řešit stávající ekonomické politické problémy jsou živnou půdou pro post ISIS pro Kurdistán po islámském státu a e, může to vyvolat další e, násilí e, náboženského i náboženského charakteru. Evropská unie tady může sehrát roli při zajištění mírového přechodu sil tím, že přiměje vládní strany k demokratickým volbám a tak dále. Můžu vás prosím požádat o pomalejší pro, projev, říká paní předsedkyně, máme problémy s tlumočením. Také je důležité, že Evropská unie může podpořit eh, mírové nenásilné politické strany a ehm, sociální hnutí, která úspěšně odolávala eh, bagráckým a er-, erbilským vládním elitám, eh, které si vyrobily uznání místních společenství. Vy si zajistili příští rok důvěryhodné ehm, a regulární volby, což je nesmírně důležité aby tyto sociální, ta sociální hnutí mohla reformovat ten systém zevnitř spíš, než aby se uchylovala k násilí nebo k možná k nějakým revolučním aktům. Za šesté, strukturální interní problémy Iráku nejsou izolovány od uh, regionálního sousedství. Slabý irácký uh, stát je uh, lákadlem intervence a destabilizuje pak celý region. Nedávné zblížení mezi Irákem a zeměmi eh, Perského zálivu, včetně Saudské Arabie a, a, eh, a Arabskými Emiráty, je e, vítaný. Důvěra iráckého, irácké vlády vyplývající z um, problematiky ISIS a z um, um, záměru hrát pozitivní roli při zmírňování napětí mezi Saudskou Arabií a Iránem je rovněž vítán. Evropská unie může eh, pod, povzbuzovat přechod Iráku eh, od eh, bojiště různých zástupních konfliktů k mm, solidní ekonomické struktuře, která bude podpořovat myšlenky iniciativy, jejichž cílem bude budovat důvěru a mm, vzájemnou propojenost s Centrem pro spolupráci zemí Perského zálivu a e, rozvoj společ, společných rámců ekonomické spolupráce. Irán, Turecko a další regionální státy by měly a mohly být zapojeny do regionální ekonomické spolupráce. Jedině mírový e, stabilní systém bezpečnosti může být zárukou vzniku stabilní mírového prosperujícího iráckého státu. A ještě poslední poznámka k roli Evropské unie, eh, pokud je o lepší vztahy eh, mezi eh, tedy Kurdy a Bagdádem. Evropská unie má podstatný diplomatický vliv v Erbilu i v Bagdádu. Měla by využít tuto páku k tomu, aby vyzývala k seriózním vyjednáváním i vyjednávání mezi KRG a Bagdádem, aby se vyřešila, eh, vyřešily nedořešené problémy. Navzdory tomu, co se dělo 16. října a později, tak bohužel je tu historická příležitost, historické eh, dojednání eh, mezi Kurdy a Bagdádem, pokud jde o sdílení příjmů a moci. A Evropská unie v tom může sehrát roli. Těším se na vaše otázky a připomínky. Děkujeme. A nyní eh, bych chtěla požádat eh, pana Berta Mejsna, aby si za slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Poslanci a poslankyně. Ta debata eh, různě přichází včas, také v kontextu té mise, kterou jsme, to, že jsme byla inaugurační ceremonie v Bagdádu včera s iráckými protěžky, Ehm, je tam ehm, rovněž při, ehm, přítomen velitel civilní mise. Teď k tomu širšímu kontextu. Já myslím, že předchozí řečník to udělal tak dokonale, předložil, nás informoval, že k tomu připojím jen dva body. Za prvé, že v červnu letošního roku Rada pro zahraniční otázky požádala vysku představitelku, aby vypracovala eh, strategii pro Irák, která se teď eh, která teď vzniká. A když se podíváte na tuto zemi a chci to srovnat i s dalšími, tak vnímáme, že eh, ta bezpečnostní strategie byla schválena bezpe- Radou bezpečnosti v říjnu 2016 a program bezpečno- reformy bezpečnostního sektoru byl schválen pak v červenci 2017 a v tomto kontextu, jak strategie, tak implementačního plánu, irácké orgány požádali Evropskou unii, aby jim pomohla s procesem reformy bezpečnostního sektoru. Myslím, že je vhodné na to upozornit, protože ne vždycky máme jasnou strategii, implementační plán a jasnou vůli vlády s námi spolupracovat. Samozřejmě, že na startování té mise je rovněž vítáno, protože přichází skutečně kritické období, kdy Irák a mezinárodní společenství musí nyní vyhodnotit nové, nová rizika po poražce Daeše. I když samozřejmě tady jsou určité niance, pokud můžeme, jestli můžeme hovořit o porážce nebo ne. A rada přijala závěry k Iráku, řekla, že jsme připraveni na, v reakci na žádost iráckých orgánů. Zavřel nasazení pomocného týmu. Pak jsme se podíleli na operační plánování. Rada pro zahraniční otázky pak schválila právní základ těchto rozhodnutí. 17. listopadu minulý týden ten právnický tým uplatnil v Bagdádu druhou vlnu po vyškolení eh, zbytku zaměstnanců, což se koná příští týden v Bruselu. Mandát mise je podpořit eh, implementaci bezpečnostní strategie a některé civilní aspekty. V tomto kontextu jsou tady zejména strategická, strategické poradenství o civilních aspektech té strategie a rozvoj strategie k boji s terorismem, organizovaným zločinem. Dále koordinace, spolupráce, včetně příspěvku eh, k společnému sekretariátu eh, a dále analýza, která má identifikovat příležitosti k budoucí podpoře při implementaci těchto strategií. A kromě toho se zaměřujeme na implementaci reformního programu, ministerstvo vnitra, a úřad eh, poradce pro eh, bezpečnostní otázky zabývá také pro, protiteroristickou činností, včetně boje proti eh, extremismu a boj s různými rozměry organizovaného zločinu, což zahrnuje i tedy zločin, na, například obchodování s kulturním dědictvím. Tato mise samozřejmě se snaží identifikovat příležitosti pro potenciální budoucí angažmá Evropské unie prostřednictvím různých prostředků. Mise je zatím v hotelu Babylon v, červe, v červené zóně v Bagdádu. Je tam 51 zaměstnanců, 36 EU, 15 místních s rozpočtem 40 milionů eur pro první období čele je německý policejní příslušník Markus Ritter. Jedna důležitá, nebo ne klíčová věc bude spolupráce mise s dalšími aktéry, zejména OSN a UNDP. UNDP byla nesmírně aktivní Musíme zajistit sou, soudržnost s tím, co dělá OSN. Samozřejmě to je ta vojenská stránka věci. My spolupracujeme s dalšími partnery, včetně eh, tedy globální koalice proti Daeši. A takže jsou tu některé vstupní kroky, se zaměříme na reformu eh, civilního sektoru na strategické úrovně, omezen na Bagdád, bude pochopitelně eh, nesnadné přinést výsledky v tak eh, krátké době. Mandát je zatím na rok, ale pokud dovolíte, tak my jsme rádi, že se nám podařilo nasadit tuto misi v tak krátké době. Toto rozhodnutí bylo přijato v říjnu a do měsíce se nám podařilo nasadit eh, ten základní tým a chceme dosáhnout operační kapacity již do konce roku, abychom mohli začít náš mandát plnit. Děkuji pane Versmesene, a děkuji za, pardon, gratuluji k velmi efektivnímu um, um k velmi efektivní práci. Pan uh, Danžán uh, musí odejít, takže mu dám slovo v první řadě. Děkuji, paní předsedkyně. Drzí kolegové, opravdu budu muset bohužel odejít za chviličku. Ale já jsem dobře naslouchal zejména tomu, co říkal pan Hasan, o té nutnosti potřeby té role kterou by mohla Evropská unie hrát. Pochopitelně, že já nemohu než souhlasit s jeho analýzou, ale myslím, že si trochu děláme iluze, pokud jde o roli, kterou by Evropská unie mohla hrát v tak komplexní záležitosti, jako je stabilizace Iráku, kde, jak jste připomněli, je určitě základní problém, z něhož pak vyplývají všechny další oblast tedy dobré zprávy. To je naprosto zásadní otázka, která je v jádru um, společnosti irácké, vazby mezi různými společenstvími. Já si myslím, jist, jestli Evropská unie může mít příliš velký dopad na tyto faktory. Možná ano, v, dro- v malém měřítku, ale nezapomínejme, že jsou tady uh, určité skutečně silné tektonické síly, vztah Iránu, Spojeným státům, Turecku možná. To jsou, je to všechno dost relativní. Eh, takže já vidím tu ambiciozní agendu, kterou tady chcete podporovat, ale nejsem si jist, eh, zda budeme mít eh, prostředky, dokonce i s, s dalšími, mít skutečně silnou páku. Když vidím ty problémy, na které narážíme, abychom měli rozhodující dopad i dokonce i na země našeho sousedství, které jsou kandidátskými státy Evropské unie, tak bychom si neměli dělat možná iluze toho, co můžeme dosáhnout v Iráku. Což neříkám, že, že znamená, že bychom měli eh, jak si absentovat. Je tu eh, vždycky nějaký eh, rozsah mezi ně, něčím a, ničím a vším. Jenom abychom si nedělali příliš velké iluze. A pak otázka, komentář související s tou blížící se misí, a oblast bezpečnosti. I v tomto případě oblast bezpečnosti v Iráku je jakýmsi konglomerátem sil, které jsou víceméně tedy um, legální. Víte, že Asad má různé milice, které jsou aktivní, jsou tu ty jejich kmotři, kteří jsou velice silní. Nevím, jaký bude dopad evropské mise uh, omezené um, uh, oproti americkým um, poradcům a Iráncům, kteří jsou tam zastoupeni masově. Trošku se mám obávám, že budeme v Iráku opakovat to, co jsme dělali bez velkého úspěchu v Afganistánu. To znamená, naše policejní mise v Afganistánu, založená na strategických radách a tak dále, e, velice zajímavé výrazy, na vysoké úrovni, ale bylo to tady posvěceno radou bezpečnosti a tak dále, ale byly, byly tu velmi, eh, velmi malé výsledky oproti eh, tomu, co dělali eh, další organizace, zejména na to. Takže opak, obávám se, že budeme opakovat to tež v Iráku. A prostě budeme tam jen proto, že tam má člověk být. Abychom tam byli. Ale po příjezdu náš dopad bude extrémně skromný. Dobře, tak jestliže tam už musíme mít, tak možná, že civilní, je skutečně civilní misi strategických, eh, strategické, eh, pro strategické konzultace tím nejlepším prostředkem. Je to z mé strany relativní skepticismus. Zejména u, u tak, když se podíváme na takové země jako je Niger, Mali, tam je významnější dopad, protože je to ještě doplněno rozpočtovou pomocí protože je tu eh, dokonce i eh, vojenská pomoc. Hmm, takže tam jsme hmm, klíčovými aktéry. Zatímco, jestli jsme i klíčovými aktéry v Iráku, to si myslím, že je skutečně otazník. <clears throat> Děkuji, paní Ana Gomeš. Sdílím to, co eh, Arno Danžan řekl, ale musím také říci, že mnoho z těch vysvětlení, proč Evropská unie není zastoupena více Iráku, vyplývají z toho, že některé členské státy, zejména ty, kteří se domnívají, že mají obrovský vliv na eh, Irán a mají, a na Irák tedy a mají, prostě nechtějí, nechtějí Evropskou unii. Což vysvětluje proč, když jsme měli začátek operace proti Daeši, abychom vymítili Daesh, já jsem několikrát žádal paní Mogherini, proč Evropská unie eh, není v čele? Nechtěla, protože vždycky říká, že to nechtějí členské státy. Ale přitom členské státy tam byly, ale nenechali se koordinovat. Myslím, že tam musíme být. Je to začátek. Zatím ještě tam nejsme, ale chci se vás zeptat na toto 2008, když jsem tam byla. Mise v Iráku, v Bagdádu. Byla v, v britské základně. Já jsem požádala pana Malikyho tehdy, aby dal k dispozici základnu pro autonomní misi Evropské unie, což on udělal. Ale z různých důvodů, managementu a td., nebo nějaký možná odpor členských států, jsme situaci nezměnili, nejsme autonomní. Když jsem tam byla v roce 2007 2008 tak zástupci Evropské unie využili uh, moji misi protože eh, oni se vůbec nemohli dostat ze zelené zóny. Takže takhle se mohli podívat do Asýrie. Poprvé, poprvé vůbec vylezli ven ze zelené zóny a eh, do kurdské oblasti. Takže eh, do Erbilu. Takže to, to je naprosto zásadní, zvlášť teď, když máme Brexit. Musí existovat autonomní mise v Bagdádu a ta musí být, eh, mít možnost eh, se pohybovat všude v Iráku. Zejména eh, kurdské autonomní oblasti. Zvlášť, když vidíme, že ty vztahy jsou, s Erbilem jsou tak komplikované mezi Bagdádem a Erbilem. A také, co říká tady Arno v tom, že to dopadne jak Afganistán a ta policejní mise. No dobře, tak to by pak opravdu nestálo za to. To musí být mnohem ambicioznější. Musí to být o mnohem víc, než trošičku dávat nějaké drobné pokyny eh, policii, jak, eh, jak, jakým způsobem, já nevím, co řídit lidské zdroje. Ne, to mělo by bylo být daleko víc, pokročit skutečně s tou bezpečnostní reformou. A pak je tu také otázka demokracie nejenom v Bagdádu, ale také v KRG. Myslím, že tady máme jasný problém. Nedostatek eh, demokracie v poslední době. Parlament byl zablokován a různá hnutí se nemohla vůbec vyjadřovat. Evropská unie v tom může hrát roli. Myšlenka připojení se k UNDP, no dobře, to je fajn, Můžeme se připojit, ale přece nemůžeme jen tak se nechat podřídit, podřídit nějakým jiným strukturám. To, to, to by ne, ne, znamenalo, že nemáme žádnou strategii. Na poslední rok, v loni jsem byla v Bagdádu, kde jsme tedy viděli ty eh, humanitární operace, viděli jsme, co se tam dělo, pokud jde o Daesh. Tam vůbec nebyla žádná struktura Evropské unie, eh, me, nějaký vztah mezi, řekněme, ekohumanitárními otázkami a rozvojem. Přitom hodně věcí se dá vyřešit rozvojem. Jde jenom o to, aby eh, tam by, by, byly nějak, byla nějaká pomoc, nouzová, školy pro děti a tak dále spoustu práce musí Evropská unie dělat sama, sama ze sebe. A myslím, že je to začátek, ale musí to být um, strategicky dobře definováno. A Evropská unie a paní Mogherini musí projevit maximální zájem o využití tohoto nástroje. A myslím si, že nás, parlament může rovněž hrát roli. Já jsem člen, členkou eh, té delegace pro Irák od té doby, kdy vznikla. Kdy... A až doteď iránská delegace nikdy do Iráku nejela. Protože se nedostala bezpečnostní clearing. Museli jsme jet na vlastní triko a to je, to, to je nepře, nepředstavitelné irácká delegace často mm, přijímala tady zástupce z Iráku, iráckého parlamentu a z eh, kurdského, ale eh, nemohli jsme tam jet. To se musí změnit. Připomín, připomenu vám, promluvte s panem Tajanem, protože nemůžeme pokračovat s touto politikou. Můžeme hrát důležitou roli. Eh, ve spolupráci s našimi iránskými partnery eh, kurdskými. Like this on board, uh, no. <clears throat> Děkuji, beru to v potaz. A nyní pan eh, Marek Jurak. Eh, mám dvě otázky. První Otázka je situace eh, křesťanů v Iráku. Jak vnímáte jejich situaci a jejich případnou bezpečnost? A jak byste vyhodnotili a, eh, a jaké by byly ideální eh, politické podmínky z pohledu z pohledu těchto křesťanských komunit. Víme, že křesťané hodně v Iráku trpěli a trpí posledních 15 let. Ptám se na eh, konkrétní politickou situaci. Můžete říci detailně, vy jste hovořili o hum, eh, lidských eh, právech, o demokracii a i Již před roky se o tomto hovořilo jako o nápravě všech věcí v Iraku, ale Eh, ta, tyto věci neberou v potaz eh, diverzifikovanost a také eh, etnické a mm, náboženské rozkoly, jaké tedy, situ, jaká situace by byla ideální z pohledu minorit, menšin, zejména křesťanské menšiny. A mm, druhá otázka, ta možná toto je předčasné, možná na to nemáte ještě odpověď, ale uh, Mm, já bych chtěla slyšet něco o důsledcích tragédie, která celé té tragédie kolem ISISu, toho teroristického státu, eh, jak, jak vidíte budoucnost, co bude dál. Eh, toto eh, hnutí má frakce i nejenom v Iráku a v Sýrii, ale také jinde bude to mít a jaké to bude mít důsledky pro celý region. A nebo možná se dom, lze domnívat, že po pádu eh, ISISu eh, odezní i eh, jejich aliance, které mají jinde v regionu a třeba i dále. Děkuji za slovo. S souhlasím s panem Hasanem, že se jedná o stát, který selhal a eh, mělo to co, mnoho co dočinění s eh, katastrofickými následky špatné zprávy po uh, po eh, invazi a situaci v iráckých eh, silách. Mě by zajímalo, zda existují nějaké možnosti toho, abychom se dostali do situace, kde by byla skutečně národní armáda, třeba, že my je to federální a, eh, a stát. Máme tady snahu o nezávislost Kurdistánu a vidíme takovouto fragmentaci toho území eh, mm, obtížně eh, se to řeší. To též je mm, otázka ke vztahu eh, k Sunium, kteří byli též utlačováni od roku 2013, takže celá řada těchto sunitů přešla k Daeši a ta fragmentace se po, pokračuje. Destabilizace v Libanonu může mít též dopad na Irák. Takže se táži, jak to všechno vidíte do budoucnosti. Děkuji, tím uzavírám seznam řečníků a možná bych eh, i já ráda položila otázku na oba naše řečníky eh, přednášející a navazuje to na to, co říkal pan Jurek, možná trošku z jiného úhlu. V, eh, v rámci reformy bezpečnostního sektoru v Iráku. Existují nějaké zvláštní mm, zvláštní opatření mm, pro návrat eh, interně vysídlených osob je tedy v našem eh, eh, za, za, to je v našem zájmu a je to velký problém, který když vidíme ta čísla těchto osob bez domova, tak ta čísla jsou skutečně ohromující a politické Podmínky pro to musí existovat, avšak je to vůbec reálné, vezme měli v potaz sílu eh, toho státu, mm, je reálné, aby ochránil a, a, a tento proces eh, úspěšně realizoval. Teď bychom obrátili ty odpovědi, to znamená první pan, ehm, první bude odpovídat pan Fermesen. Děkuji, paní předsedající. Tady bylo eh, několik eh, konkrétních bodů a já budu reagovat eh, krátce. Já jsem říkal, že ta mise má kolem 60 mezinárodních zaměstnanců a pak máme místní zaměstnanců, a ten náš přístup je takový postupný, velmi obezřetný. Takže máme jasné, nebo zdá se, že je tady pochopení toho, co EU může dělat. A tady se hovořilo o té Afga- misi v Afganistánu. Já to nerad srovnávám. V Afganistánu tam jsme přišli, eh, měli jsme 200 lidí a pak 400 ty ambice byly eh, vysoké a bylo obtížné splnit všechny věci eh, tam v terénu, protože jsme nejdříve vytvořili velká očekávání. Takže já nesouhlasím eh, s tím, že ničeho nebylo dosaženo v oblasti udržitelnosti, například v oblasti vzdělávání a výcviku, tam mi se dosáhla mnohého a eh, pravdou je to, že když jsme skončili koncem minulého roku se rozsah civilní policejní práce snížil eh, eh, a z policie se vlastně stala pěchota, přestali dělat tu civilní policejní eh, práci také vzhledem k tomu, že se velmi prořídly jejich řady. Pokud jde o umístění, ta mise je momentálně v červené zóně v hotelu Babylon a Eh, jsme tam, eh, evropská delegace je eh, na britské ambasádě, ale existují plány, že mise a delegace evropská budou spojeny do jedno, na jednoho místu. My má, místě. My máme povinnosti k zaměstnancům, ať jste v zelené či červené zóně, Irák je nebezpečným uh, místem a to, že vůbec jsou nějaká bezpečnostní opatření, to umožnilo, že tam můžeme působit a ty bezpečnostní požadavky budou stále dominantní v tom, jak budeme rozhodovat o tom, jakou lokaci si vybereme. Spolupráce s dalšími aktéry, včetně OSN, je určitě klíčovým eh, faktorem pro všechny ty mise. Nejde o společné velení, ale jde o společné snahy. Kooperace a koordinace s dalšími aktéry v terénu je klíčová a je hlavním faktorem jakéhokoliv úspěchu. A na vaší otázku, paní předsedající, návrat eh, osob bez domova, těch interně vysídlených, není naší, eh, naší úlohou v rámci naší mise. Jsou to jiné, jiní aktéři. Pan Hasan, máte slovo. A děkuji za otázky, kritické otázky. Moje odpověď na otázky pana Danžána, který už odešel, je tato. Myslím, že nesouhlasím zcela s jeho prvním komentářem o tom, že e, zlá demokracie, nedostatek řízení je e, důvodem problému iracké společnosti. Je to příliš e, zjednodušený přístup k velmi komplikované dynamice v regionu. Myslím si, že to souvisí s politickým kontextem s tím, co jsem označil za eh, selhání politického řádu po roce 2003, ehm, vyprodukovat ne dokonalou demokracii, ale rozumnou demokracii, která bude respektovat lidská práva, lidskou důstojnost, a věří v mírový eh, přechod moci. Eh, myslím, že to nesouvisí s povahou irácké společnosti, ale s politickou kulturou. A eh, myslím, že to si musíme uvědomit, jinak ztratíme ze zřetele komplexnost situace. Za druhé je vždy dobré, když externí akteři jsou skromní a e, pokorní, ale e, to neznamená nebýt ambiciozní. Tady bychom měli rozlišovat. A souhlasím s paní Gomez, že určitě Evropská unie má určitou e, možnost ovlivňovat situaci, má takzvanou jemnou sílu a má také určitou pověst, takže proč eh, nepoužít tyto vlivové faktory? Je to věc politické role. Ano, být eh, skromný, ale současně být ctižádostivý a snažit se eh, uplatnit svou jemnou sílu a zavádět zajímavé pozitivní změny v terénu. To je možné právě nyní. Nyní je vhodná chvíle pro aktivitu a snahu obrátit se, oslovit na iráckou společnost a hledat určité možnosti enklávy pro změnu eh, ta změna samozřejmě musí být provedena eh, iráckou společností, ale externí faktory nebo aktéři to mohou eh, spolu ovlivnit. A abych se vrátil k problematice irácké společnosti, ještě si myslím, že ano, ident politika identity hraje roli a bude i nadále hrát roli, ale vidíme vlastně přechod eh, identitní politiky v politiku řešení problémů. Eh, dobrá zpráva eh, potom volají všechny složky irácké společnosti, volají po lepších sociálních službách to znamená, ano, identitní politika zde je a byla také instrumentalizována politickými vůdci a bude nadále, ale nesmíme zapomínat, že tady jsou i opačné síly, které věří v politiku řešení problémů a ne jenom identitní eh, politiku. A tady opět může hm, hm, EU jako aktér sehrát určitou roli. Dále nedostatek demokracie v Bagdádu a jinde Myslím, že Evropská unie může sehrát skutečně významnou roli právě nyní eh, ve snaze umožnit jakýsi mírový přechod nebo předání moci mezi stranami, ale i mimo strany během eh, voleb a také otázka těch kontroverzních území, sporných území je velká eh, problematika. OSN tam hraje roli a Evropská unie se může připojit k iniciativám OSN tím, že bude vyzývat strany a také poskytovat určité mediační služby, zprostředkovatelské služby. Určitě by neměla zdvojovat eh, roli eh, OSN, ale může ji podpořit. A nyní je právě vhodný čas čas eh, pro silný, silné diplomatické angažma, eh, zejména pro zprostředkování eh, mírového urovnání konfliktu mezi Bagdádem a Karači. Um, um, uh, Pokud jde o otázku pana Jurka nebo Jureka, otázka křesťanů, ale i jiných menšin. Souhlasím s vámi, že se nacházejí v těžké situaci, velmi těžké situaci a já to analyzuji tak, že křesťané, jezídi a jiné minority musí mít svobodu, aby si sami rozhodli, jakou samozprávu vládu chtějí, jak z hlediska místní zprávy, tak i z hlediska místních bezpečnostních mm, úprav nebo aranžma, ale tady to musí být e, založeno na důvěryhodných, e, zodpovědných e, národních nebo subnárodních správ, nikoli, nes, nikoli sektářských Musíme ale si uvědomit, že to je generační projekt. Jsou zde už určité zárodko, zárodečné projekty, toho, jak by irácká armáda mohla být restrukturalizována, aby byla eh, profesionální, aby také brala ohled na diverzitu ve společnosti. A když to bude propojeno s protiteroristickými jednotkami irácké armády, tak dobře, ale chce to čas, chce to hodně úsilí, angažma, kontinuity a opět je to eh, generační projekt. otázka e, po budoucnosti islámského státu. Myslím, že budoucnost IS záleží e, na budoucnosti budoucí politice irácké vlády a také regionálních států. Budoucnost je, je propojena s těmito budoucnostmi. Záleží na tom, co budou dělat oni. Ale také samozřejmě záleží na islámském státu samotném. E, přichází o území, ale jeho ideologie stále existuje, je silná a zůstane ještě e, jistou dobu. Kam půjdou, to je jasné. Půjdou do pouště, stáhnou se do pouště a někteří z nich možná přijdou do Evropy nebo jiných zemí. Tři destinace, to je jasné. Je to velmi zneklidňující. V případě pouště, myslím, že dnes irácká armáda zahájila operaci, aby vyčistila i ty nejzaší eh, oblasti, ale to je obrovský úkol zejména eh, provincie Inbar je velmi rozlehla, největší a islamský stát si tam vybudoval infrastrukturu jak v Inbaru, ale také v Sýrii. Takže nebude snadné eh, opět dobít tato území a potřebuje, chce to podporu regionálních států a mezinárodních sil. Iráčané sami si s tím neporadí. Pokud tady nebude příznivé mezinárodní prostředí pro IS, eh, tak bude snažší bojovat proti eh, islámské ideologii nebo ideologii IS. My máme miliony uprchlíků, kteří se nemůžou vrátit. Podívejte se na situaci v Mozulu, Salahadinu, Ambaru. To je moje největší starost. Je tedy zapotřebí tomu věnovat velkou pozornost a politickou, politické úsilí, abychom dokázali zmírnit opětovné opětovný návrat nebo obnovu islámského státu. Myslím, že na tomto místě bych uzavřel, odpověděl jsem asi na většinu otázek. Děkuji. Kolegové, děkuji. Myslím, že to bylo, bylo poměrně dlouhé zasedání sede s e eh, nesmírně zajímavými podnětnými body, včetně těch eh, dvou eh, obou událostí. Já chci poděkovat všem panelistům za účast, za to, že přispěli k této naší eh, zajímavé debatě. Jako obvykle děkuji tlumočníkům a sekretariátu za přípravu tohoto jednání. Další zasedání sede bude 7. prosince. Tedy pokud není nic dalšího, tak eh, vám prozatím děkuji.